Dzień dobry Państwu, witam podczas pierwszego... Takže dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítala na prvním setkání našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu Evropského parlamentu poprvé po naší vánoční pauze a jelikož zde vidím většinu polských poslanců, tak jsem využila této příležitosti a pohovořím i svým rodným jazykem, čili je to naše první setkání. V novém roce čeká nás dvoudenní zasedání, jak víte, tak všechno je vysíláno po internetu a rovněž bych vám ráda řekla, že pokud jde o tlumočení, tak samozřejmě, že prioritu dostávají jazyky do i z jazyků stálých členů našeho podvýboru pro obranu a bezpečnost. A proto bych vás rovnou vyzvala, abychom se podívali na program našeho zasedání dnešního i zítřejšího zasedání podvýboru SEDE. Pokud nebudete mít žádné připomínky, považuji tento pořád jednání za schválený. Zároveň bychom chtěli schválit zápis ze schůzi z 22. a 23. listopadu 2017 a zároveň 7. prosince loňského roku. Čas pro předložení jakýchkoliv návrhů či připomínek k těmto zápisům můžete předkládat do v podstatě zítřejšího poledne do konce zasedání našeho podvýboru. Ráda bych vám rovněž, dámy a pánové, připomněla to, že budeme mít trošku zkrácený režim, protože musíme skončit odpoledne už o 17.15. My jsme v rámci našeho programu předpokládali i různé body, které se měly týkat Brexitu. Měla to být výměna názorů se zástupcem Velké Británie. A zároveň jsme chtěli, aby jsme měli možnost si pohovořit se zástupcem institutu Clinton Dial. Ovšem po návrzích koordinátora, jednoho z našich koordinátorů a zároveň po diskuzích s naším sekretariátem jsme se rozhodli odložit tento bod o Brexitu a o 17.15 se já osobně a několik z našich koordinátorů zúčastní právě zasedání tohoto řídicího výboru který se zabývá Brexitem a my tam budeme především eh, přítomni s aspektem na obranu a bezpečnost. A nyní, jestli dovolíte, první program na našem dnešním programu, první bod na našem dnešním programu je pro mě opravdu potěšením a privilegiem, velikou ctí zde přivítat předsedu Evropského vojenského výboru generála Michaila Kostora Kose který je nám všem velice dobře známý. Je to v podstatě předseda nejvyššího evropského vojenského orgánu Evropské unie. My jsme zažili velice intenzivní rok, jak víme, pokud jde o rozvoj CSDP, politiky, velice důležitá rozhodnutí padala na úrovni rady, opravdu velice dlouhé diskuze, které probíhaly v tomto ohledu v rámci výbor, podvýboru SED, výboru AFED, na plenárce, na jednotlivých zasedáních Evropského parlamentu, pokud jde o přijetí mnoha velice důležitých zpráv. Samozřejmě, že my všichni čekáme netrpělivě na názory pana generála Kise, pokud jde o operační různé změny, různé výhledy do budoucna, pokud jde o evropské aktivity v této oblasti, to znamená činnosti a aktivity evropský, členských států Evropské unie. Já osobně mám několik otázek a jistě i kolegové se budou zajímat o nedávné aktivity pana generála. Já jsem se všimla, že v posledním čtvrtletí minulého roku jste navštívil Větnam. Nás velice zajímá to, co se děje na dalekém východě a proto samozřejmě se těšíme na vaše připomínky a zároveň na popis výzev, kterým čelíme v této části světa. Takže Nyní dovolte, abych rovnou dala slovo panu generálovi Kostora Kosově. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dobré a ráno. Jestli dovolíte, ještě než se dostanu k těm hlavním připomínkám, dovolte, abych vám popřál vše dobré v novém roce Hmm, doufám, že to bude šťastný rok pro vás i pro vaše rodiny. Jsem velice rád, že mohu vystoupit zde před vámi, před zvolenými poslanci, zástupci Evropské evropských občanů a jsem velice rád, že vás mohu informovat o příspěvcích našeho výboru v rámci společné politiky pro obranu a bezpečnost SDP. Před dvěma lety, když jsem poprvé vystoupil v vašem výboru, tak jsem ukončil své vystoupení s tím, že když hovoříme Ehm, nebo teda v našem období samozřejmě převládá nestabilita v různých částech světa, proto musíme být velice bdělí. V posledních dvou letech se svět nestal ani bezpečnějším, ani stabilnějším místem. Jakýkoliv pokrok v této oblasti, pokud jde o společný akční plán, především eh, i s ohledem na iránský atom, eh, iránskou atomovou dohodu, Ehm, především přichází v tomto období, kdy vidíme zhoršování situace například v Jemenu a Severní Koreji. Mnoho našich eh, operací v rámci SDP zůstalo nezměněno. Jsou zde dvě věci, kterými to můžeme vysvětlit. Jednak je to pesimistický důvod, eh, neuspěli jsme ve všech našich cílech a proto zůstáváme v těch zemích, ve kterých či oblastech, kde jsme přítomni. A druhý je optimistický důvod. Evropská unie eh, je skutečně důvěryhodným zastáncem eh, bezpečnosti a poskytuje mm, i přes určitá omezení samozřejmě důležitý pocit obrany a oba dva tyto aspekty jsou důležité. Já se k tomu ještě vrátím za chvíličku v průběhu mé prezentace. Na základě rozhodnutí Rady 22.1.2001 došlo k vytvoření vojenského výboru EU. A ten mm, mise našeho výboru je následující Vojenský výbor EU je zodpovědný za poskytnutí eh, poskytování vojenského poradenství výboru PSC, e, pokud jde o doporučení ve vojenských záležitostech. Dále hm, se snaží zabývat veškerý, veškerými hlavními směry v této oblasti v rámci rámce EU. My se snažíme aktivně zapojit do rámce všech našich pracovních skupin, které se týkají společné bezpečnosti a obrané politiky, a to na všech úrovních. Na strategické úrovni náš vojenský výbor připravoval globální strategii pro EU v této oblasti. Včas jsme poskytli týmu veškeré naše příspěvky a ty byly do velké míry přijaty. My jsme vždycky tvrdili, že obrana a bezpečnost jsou veliké výzvy pro evropské národy a právě proto by se to mělo zohlednit i v takové celkové, v tomto celkovém evropském strategickém dokumentu. Nyní víme, že bezpečnost a obrana jsou součástí, jsou klíčovou částí globální strategie a mají dopad na všechny následující dokumenty a rozhodnutí. Naše zapojení na strategické úrovni post pokračuje z konceptuálního i implementačního hlediska. Samozřejmě, že přispíváme k této globální strategie a náš vojenský výbor poskytuje konkrétní doporučení a rady těm, kteří připravují implementační plán v oblasti bezpečnosti a obrany na základě mm, všech našich odborných expertiz, které máme k dispozici. Jistě víte, že implementační fáze bude okamžitě eh, pokračovat, následovat bez jakékoliv přechodné etapy Bílé knihy nebo eh, čehokoliv podobného. No, ale samozřejmě, že se snažíme zapojit do implementačního plánu, především pokud jde o stálou strukturální spolupráci, takzvané PESCO. Dále je to koordinační eh, eh, výroční eh, přeskum obrany, který se nazývá CART a Evropský fond pro obranu. Toto samozřejmě ale neznamená všechny naše příspěvky. Naopak, vojenský výbor se oficiálně zapojuje i do operační etapy, operační fáze. To je velice důležité. Členské státy rovněž eh, prostřednictvím našeho výboru vyjadřují svá stanoviska a zúčastňují se na všech etapách, úrovních eh, a fázích rozvoje společné obrané a bezpečnostní politiky CSDP. Vojenský výbor má rozsáhlé odborné znalosti, které mohou a měly by být přetaveny v solidní vojenské poradenství a zapojeny a zakor- do, do rozhodovacího procesu. To samozřejmě se, eh, jsme vzali v potaz i při přípravě dokumentů, které se týkají nástrojů, které budeme využívat v rámci této oblasti. Ve všech dokumentech, které byly prozatím připraveny, ať jsou to konečné texty nebo návrhy, vidíme právě konkrétní roli pro vojenský výbor a jeho přidanou hodnotu. V rámci projektu PESCO z listopadu 2017 a ze závěru rady jasně vidíme, že vojenský výbor bude poskytovat poradenství na jednotlivých projektech vojenského charakteru a zároveň připraví pro politický a bezpečnostní výbor vojenské poradenství a doporučení v rámci výročního hodnotícího procesu PESCO. Zároveň očekáváme, že budeme hrát důležitou roli v jednotlivých procedech, které mm, jsou důležité pro Evropský obranný fond a Evropský rozvojový program pro obrané odvětví. Jistě, samozřejmě chápete, eh, že Bloody Battles je základem pro, eh, toto, pro mm, tuto roli našeho výboru. Je důležité optimalizovat naše roli, pokud jde o časové harmonogramy, pokud jde o naše příspěvky do procesu EDF nebo EDIDP. Zároveň, dámy a pánové, musíme zdůraznit to, že náš vojenský výbor byl vždycky zapojen i do rozvoje CSDP na strategické úrovni, a to ještě předtím, než došlo eh, k těmto novým pracovním eh, úkolům či etapám. Zároveň se snažíme podporovat naše eh, schopnosti, eh, kapacity a posílit se SDP na všech úrovních. To znamená, jednak je to katalog různých eh, povinností a zároveň vojenské schopnosti v oblasti A a D, které jsou důležité i pro rozvojový plán CDP. V souladu s závěry Rady v roce 2016 kde máme novou úroveň ambicí v této oblasti a proto jsme tomu přizpůsobili i ten katalog požadavků takzvaným ilustračním scénářem. Ten jsme dokončili v listopadu 2017. Tento katalog je jedním ze stavebních bloků, podobně s katalogem pro naše vojenské složky a je součástí rozvojového plánu našich kapacit. Je zde samozřejmě i propojení s PESkem a s EDF. O tom nemusím hovořit dále. Samozřejmě že se vždycky snažíme dívat do budoucna v našich aktivitách. Náš výbor se snaží přispívat a zaměřoval rovněž na stávající úkoly. Snažíme se zlepšit výkonnost, efektivitu a účinnost našich vojenských prvků EU. Samozřejmě, že víme, že mm, zde máme určitá omezení, ale i přesto přispíváme k evropskému komplexnímu přístupu, pokud je o externí krize a konflikty nyní se tomu říká integrovaný přístup. Právě proto chceme maximalizovat příspěvky v tomto ohledu z naší strany. Proto si myslíme, že vytvoření eh, eh, jednotky pro vojenské plánování a schopnosti je velice důležitým příspěvkem našeho výboru k rozvoji CSDP a k zlepšení eh, vojenské výkonnosti. Náš vojenský výbor mm, velice hlasitě vždycky poukazoval i na nedostatky v oblasti eh, našeho velení a řízení a podporu ehm, přímo na místech terénu. Proto jsme přijali různá doporučení, která byla implementována a vytvořili operační štáb pro naše mise a operace. Z vojenského hlediska by to eh, samozřejmě, tato optimální situace ještě zatím není realitou, kterou bychom si teda přáli vidět, doufáme, ale že to bude i, že eh, k tomu dojde nebo k těmto tato doporučení budou před koncem roku ještě přijata. Na taktické úrovni samozřejmě řídíme veškeré vojenské aktivity v rámci EU eh, e rámce, především bude o plánování a provádění misí a operací v rámci CSDP. A nyní, jestli dovolíte, trošku o našich misích a operacích. Pokud jde o Soma a Alsko, tato mise eh, byla zahájena v roce 2010 a pracuje na základě třech pilířů. Eh, Jednak je to školení, poradenství a mentoring. Podporujeme somálské úřady eh, při mm, vytváření rozvoje a různých eh, oblastech, které se týkají například eh, školení nebo, nebo různých vojenských cvičení v Mogadešu. Mm, vyškolili jsme tam asi 5500 somálských vojáků a náš výbor poskytuje poradenství somalským úřadům v rámci různých institucí, především ministerstva obrany a generálního štábu. No, samozřejmě, že tam čelíme mnoha, mnoha mm, výzvám, například úsilí místní vlády posílit národní bezpečnostní architekturu, ve kterém pomáháme a dále nedávné operace somálské armády mm, za podpory jiných aktérů, například mise Africké unie v Somálsku a MISOM proti ozbrojeným um, skupinám a teroristickým organizacím v této zemi, především proti Al-Shabaab. Samozřejmě, že to představuje i možnosti naší mise EUTM v Somálsku. Snažíme se posílit a podporovat um, cvičení místní armády, poskytovat poradenství. Jsou zde různé samozřejmě problematické body, pokud jde o bezpečnost situaci v Mogadešu, hrozba ze strany al shabaabu Jistě jste měli možnost si um, ve zprávách přečíst o, této, o těchto problémech. Dále je to politická nestabilita, to, že Amison se stahuje z této zemi. Pokud je o Mali, to je mise, která byla zahájena v roce 2013. Ehm, ta školící služka představuje obrovský úspěch. Malijská armáda ehm, bohužel samozřejmě nemá dostatečné ale zdroje. Mise MINUSMA hraje zásadní roli v budování udržitelné stability. Pokud je o celkové hodnocení pozitivní eh, poradenského plíře, to je rovněž pozitivní. Dále se máme další cíl pro tuto misi podpora eh, sahelského procesu G5, pokud jde o malickou armádu, podporu těchto složek tím, že se snažíme eh, zlepšit interoperabilitu v rámci ozbrojených složek G5 v Sahelu hlavní výzvy, kterým čelíme v Mali, jsou následující regionální přístup Evropské unie v širším regionu, pokud jde o přeškolování a men, poskytování určitého poradenství malijské armádě, dále flexibilita, pokud jde o malijskou armádu do budoucna a poskytnutí kolektivního, eh, kolektivních cvičení jejich vojenských složek a, a, a zároveň je to eh, progres a pokrok v oblasti bezpečnostního sektoru. Pokud jde o obavy eh, v této zemi, samozřejmě, že nás velice trápí islámský radikalismus a um, především situace na severu a ve a ve střední části této země. Dále jsou to útoky na mezinárodní jednotky eh, například MSR mezi Bamako a Gao a zároveň politická, politická nestabilita. Pokud jde o Středoafrickou republiku, máme eh, zde eh, naši poradenskou misi, která byla transformována na misi pro cvičení a přeškolování, čelíme mnoha výzvám. Nejdůležitější je e, cvičení dalšího personálu v rámci procesu odzbrojování, demobilizace, reintegrace a národního obnovení a restrukturalizace dále jsou to jednotky FAKA v této zemi a jejich další eh, působení v této zemi a samozřejmě, že máme obrovské obavy, pokud jde o ozbrojené složky, které nejsou součástí DDR procesu. Samozřejmě, že v této oblasti můžeme udělat ještě hodně, ale samozřejmě jsem si jistý, že eh, mm, to za přispění všech aktérů bude úspěšné. A nyní se podíváme eh, na jednotlivé operace. V Bosně a Hercegovině je to Altea, je to budování kapacit a zároveň e, vojenská cvičení a zároveň udržení bezpečného prostředí této země do roku 2004. Je to jednak budování kapacit v rámci vojenských složek této země. Zde došlo k velikému pokroku, především k propojení této mise a hlavním štábem v Sar- NATO v Sarajevu a zároveň budování ozbrojených složek Bosny a Hercegoviny. Ultranacionalistické extremistické organizace, jakož i některé radikalizované segmenty místního obyvatelstva představují hrozbu stability v této zemi a rovněž interní bezpečnosti této země. Proto eh, musíme být bdělí pokud jde o mm, další výzvy operačních eh, etap, dovolte, abych popsal aspoň některé. Eh, schopnosti eh, operace Altea reagovat na rizika bezpečného prostředí je ohroženo dvěma faktory. To, že zde nejsou dostatečné informace, dostatečné povědomí a zároveň omezené zdroje, vojenské zdroje, eh, pouze omezené jednotky, především pokud jde o například krom, rezervní složky nebo rezervní Eh, části, eh, to znamená rezervisté. No a nyní, když se podíváme na volby, které nás čekají v této zemi eh, v říjnu 2018, je další výzva a zároveň proces přistoupení do EU, který byl zahájen v roce 2017 Eh, samozřejmě, že Evropa historicky byla závislá na moři a to samé platí o Evropské unii. To znamená, že mm, tato oblast je zásadní pro naši ekonomiku. A v tomto kontextu nás nepřekvapí to, že dvě ze tří operací, které Evropská unie vede, jsou právě námořní povahy. Eh, v jižním eh, středomoří máme operaci Sofia, která tam funguje od léta 2015 tato provádí systematické úsilí, pokud jde o boj proti obchodování s lidskými bytostmi a ztrátu životů ve Středomoří. Snažíme se bojovat proti pašování lidí, migrantů. To samozřejmě nemá pouze jednu dimenzi. Mm, musíme ukončit tuto lidskou tragédii, kterou vidíme ve Středomoří každodenně. Proto je mm, důležité, abychom se obnovili stabilitu v celém tomto regionu. Mandát této operace Sofia byl upraven v červenci 2017 a zahrnuje následující úkoly. Jednak vytvoření monitorovacího mechanismu, Ehm, tak abychom zajistili dlouhodobou efektivitu například libyských pohraničníků. Dále eh, je to jsou to aktivity v oblasti, eh, v oblasti eh, nelegálních, nelegálního obchodování s lidmi, pašování lidí v souladu s UNSCR e 2146 a 2362 z roku 2017 a samozřejmě, že i posílit naše aktivity ze strany Frontexu a Europolu. Hlavní výzvy v této oblasti jsou následující. Jednak je to, jsou to libijskí pohraničníci, monitorování jejich aktivit a potenciální mandát eh, fungovat v jejich teritoriálních vodách. A v neposlední řadě je to operace EUNAFOR Atalanta. Je to vlastně naše první námořní za, mm, zaangažovanost nebo aktivita zahájena v prosinci 2018. Spolupracujeme s místními aktéry, a skutečně jsme dosáhli téměř eliminace pirátských útoků a zároveň ochranu e, programu, e, celosvětového programu pro potravinovou pomoc, která představovala 1 milion tun. Toto jsme ukončili v loňském roce v březnu bohužel k pirátským aktivitám poté začalo eh, opětovně docházet. To už jsem, o tom jsem hovořil před dvěma lety. Ani schopnosti, ani, ani útok, eh, ani mm, útok na piráty v podstatě úplně neeliminovalo eh, tuto hrozbu mezinárodní, jakmile se mezinárodní společenství stáhne z určitých oblastí, tak samozřejmě, že bohužel eh, problematika piráctví se opětovně objevuje na scéně. Ovšem ne všechno je až tak smutné. Atalanta program zároveň eh, spolupracuje se spojenými národy v této oblasti s různými agenturami, eh, dále s NATO, dále se společnými námořními složkami Číny, Japonska, Jižní Koreje a ostatních národů, které bojují proti piráctví. Velice důležité jsou pracovní vztahy, které byly Mm, zároveň i s místním eh, lodním odvětvím navázány a zároveň spolupracujeme s EUCAP Nestorem a podporujeme eh, budování kapacit eh, Somálska v tomto odvětví i pomocí našich různých nástrojů Evropské unie. Největší výzvy v této oblasti je jednak dopad jemenského konfliktu na operační aktivity a zároveň poskytování podpory našim orgánům a myslím Somálsku, především pokud jde o bezpečnostní problémy eh, v Mogadišu, například evakuační záležitosti v případě nouzové situace. Samozřejmě, že i politická situace eh, eh, představuje velikou výzvu. To samozřejmě neznamená všechny příspěvky našeho výboru do CNSDP. Samozřejmě, že my cítíme odpovědnost Eh, i za nové myšlenky, eh, zpěvky do diskuze s ohledem, na budouc, do, do, s ohledem do budoucna a proto jsme v průběhu posledních dvou let pod mým vedením připravili několik eh, oficiálních, neoficiálních dokumentů i dopisů, představuje různé iniciativy, myšlenky, které poskytuje, které považujeme za důležité, na které se díváme, řekněme, novým pohledem, některé, které jsme již analyzovali v minulosti, mm, protože mm, tenkrát ale tenkrát ještě k tomu nebyly dostatečné podmínky pro implementaci. Samozřejmě, že se věnujeme různým problematikám, oblastem, pokrýváme různé domény, pokud jde o například o rozvoje eh, bitevní skupin, genderovou rovnováhu, dále je to školení, přeškolování, finanční kompenzace nebo různé příspěvky či poradenství našeho výboru různým delegacím. Vojenský výbor je velice iniciativní, dynamický a proaktivní v tomto ohledu. Výsledky všech těchto iniciativ samozřejmě jsou různé. Některé iniciativy jsou přijímány s nadšením, jiné potřebují více času, jiné možná předběhly svou dobu. Vojenský výbor ovšem je vždycky připraven analyzovat a prodiskutovat jakékoliv návrhy s pozitivním náhledem, bez jakýchkoliv výhrad předem. My samozřejmě se snažíme, aby ty diskuse byly otevřené Eh, velice přínosné a konstruktivní. Jedna z iniciativ eh, v této oblasti představuje například i eh, modulární školení a přeškolování, které by mělo poskytovat nebo budovat postupně naši vojenskou identitu. Členské státy vítají tuto myšlenku a jakožto eh, eh, výsledek je to, že eh, Vysoká vojenská škola Evropské unie připravuje například mm, program pro první rok studia. Dále je to financování vojenských bojových skupin, které zatím ještě nebyly využity a pravděpodobně v následujícím období ani nebudou využívány aktivně Eh, toto je ovšem nástroj, který má obrovský potenciál a proto je nám to líto. Z jakého to důvodu? Jednak je zde nedostatečná politická vůle a zároveň eh, nedostatečné eh, financování a té mechanismu. Bohužel při přeskumu mechanismu ATA to nepřineslo dostatečné eh, výsledky. V podstatě zde máme pouze eh, tu jednotku rychlého nasazení. Nevidíme na tomto poli skutečné změny, vidíme opravdu pouze marginální kosmetické zlepšení situace. Víte, pokud jde o takzvanou tvrdou sílu Evropské unie, hard power, pokud k tomu takto bude EU přistupovat, tak skutečně si myslím, že bude vždycky nedostatečně Eh, aktivní a rozvinutá. Pokud jde o globalizovaný svět, eh, vidíme samozřejmě i problémy, které se týkají médií, takzvaných fake news, dopad na eh, řádné informace. A právě proto musíme být velice aktivní i v strategických komunikacích. Toto je úsilí na všech úrovních a jakožto předseda Evropského vojenského výboru a nejvýše postavený důstojník Evropské unie bych eh, samozřejmě využívám všechny příležitosti eh, ke komunikaci s dalšími důstojníky, eh, civilisty, studenty, příslušníky akademické scény, pokud jde o strategické úkoly. My chceme, aby jsme byli důvěryhodným eh, eh, ochráncem a mm, poskytovatelem bezpečného prostředí pro naše občany na našich územích a toto posilování těchto aktivit by nemělo být nahlíženo jakožto hrozba eh, pro kohokoliv jiného, protože samozřejmě, že my dodržujeme veškeré naše dohody s našimi partnery a spojenci. Samozřejmě, eh, že zde máme odpovědnosti, závazky, které musíme plnit a členské státy by měly v oblasti bezpečí, bezpečnosti a obrany eh, udělat ještě více. Eh, právě proto je zde důležitý i nástroj Stratcom a diplomacie v tomto ohledu. Tento nástroj byl upgradeován, náš výbor ho využívá v diskuzích s Myanmarem, Větnamem a i Pakistánem možná eh, to budeme využívat i v našich diskuzích s Indií. Je to účast našich důstojníků na různých kurzech, workshopech, seminářích, jiných eh, akcích, eh, tak, aby jsme zvyšili povědomí o vojenském prvku EU. Určitě víte, dámy a pánové, eh, že zde máme obrovské problémy generačního charakteru. Toto je něco, co vidíme i na půdě OZEN a na tom právě proto hledáme partnery kteří by nám mohli pomáhat v našich misích CSDP a operacích. Samozřejmě, že partneři v těchto misích a operacích eh, pomáhá eh, z praktického hlediska mm, nedostatek eh, určitých, řekněme například mm, personálních personální oblasti, ale zároveň to zlepšuje náš image ve světě. V podstatě vlastně sdílíme společné cíle. A právě proto využívám dobrých osobních vztahů, eh, které mám například i s, eh, s eh, řecký, řeckým štábem a snažíme se přesvědčit Egypt, Bosnu a Hercegovinu, aby byli našimi partnery ve vojenských oblastech. Evropská unie a NATO se rozhodli posílit svou spolupráci na základě společného prohlášení července 2017. Vojenský výbor EU zároveň organizuje formální a neformální schůzky mezi EU a NATO na všech úrovních. Předsedové jednotlivých vojenských výborů jsou přizváni eh, k účasti na jiných eh, schůzkách eh, na úrovni šéfu štábu. A zároveň se snažím o určitou syntézi v rámci mého kabinetu. My spolupracovníci se mě snaží podporovat ve všech mých kapacitách a myslím si, že je správné, E, aby co možná nejvíc e, členských států přispívalo e, k, pers- no, k personálnímu obsazení mého kabinetu, aby skutečně zde byly zastou- zastoupení všechny země, pokud by to šlo. Já jsem rád, že v současné době zde máme zastoupeny no, 14 členských států. Dámy a pánové, na závěr samozřejmě ještě před vašimi otázkami vyhrát eh, využil této příležitosti a, řekl, že došlo k obrovskému rozvoji v této oblasti za poslední dva roky, pokud jde o evropskou obranu a bezpečnost. Jsem velice rád, že vojenský výbor, my spolupracovníci a já sám jsme hráli takovou sice drobnou, ale nesmírně důležitou roli při eh, implementaci naší společné vize v oblasti globální strategie. Samozřejmě, že musíme eh, nadále být velice odhodláni v tomto ohledu a v následujících deseti měsících, jakožto předseda našeho výboru, se budu všemi eh, silami snažit, abychom prosazovali priority všech našich členských států. Děkuji. Eh, Pane generále, děkujeme moc krát za tuto velice obsáhlou prezentaci. Eh, prosím, slovo má nyní pan Galer. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane generále, srdečně vítejte a i já vám přeji šťastný nový rok a všechno nejlepší nejen do následujících deseti měsíců. Děkuji moc krát eh, za vaše eh, poznámky. Zmínil jste mnoho praktických věcí, ale také eh, určité politické aspekty. Za to jsem vám vděčný a právě tak za ta přání, která jste vyslovil, co se týče politické vůle. Eh, ty podporuji. Eh, nakonec jste zmínil, eh, jaké převratné novinky nyní existují v oblasti bezpečnosti a obrany, jaké se objevily za poslední měsíce a týdny. I to je projev politické vůle a aktivace PESCO by bez této vůle zcela jistě nebyla možná. A nyní jde o to, aby eh, to bylo implementováno tak, aby přidaná hodnota byla jasně eh, poznatelná. Na jedné straně jsou tu projekty, které už jsou dohodnuté, A tady bych eh, od vás rád slyšel především, jak, co u těch projektů, které jste zmínil, ještě chybí z mého pohledu e, nejsou všechny tak ambiciozní, že by se nedali udělat i bez PESCO. Ale možná, že máte určité návrhy, e, jakým směrem by měly jít e, další ambiciozní projekty. Například konkrétní otázka. Nedali by se ještě zatím chybějící generální štáby hodné tohoto jména organizovat jako projekt PESCO? Eh, naprosto souhlasím s tím, když říkáte, že musíme také ukázat, že eh, umíme, eh, umíme používat tvrdou sílu. V politi- kdo chce dělat politiku od verbálních projevů až po tank, tak opravdu musí disponovat celou paletou nástrojů v celé této šíři. Pak mám ještě otázku na ty bojové skupiny Battle Groups. Vy jste správně zmínil, že ty ještě nikdy nebyly nasazeny. Za A chybí politická vůle a za B chybí finance. A pokud diskutujeme o operacích, eh, už, už dlouhá léta diskutujeme o rozšíření mechanismu Atena, tak možná by eh, jedním z možných postupů bylo krok za krokem, jako vždycky, říkat eh, v pořádku, až budou bitevní skupiny nasazeny, tak budou plně financovány členskými státy. a to z oddělené kasy. E, to by, by, byl by to podle vás první krok, anebo e, by se mělo spíše obecně říci, e, že bychom měli společné náklady rozšířit i na materiál potřebný k nasazení nebo také na personál? A potom poslední věc, vy jste praktik, vy víte, jaké mise provádíme, víte, co je potřeba při nasazeních, můžete nám to odhlásit zpětnou vazbou a my máme ten mechanismus CART a tam jsou obsaženy všechny plány, které EDA má. Může to EDA analyzovat a může zařídit určitou, určité propojení s praxí? Je, byla by to určitá cesta kart eh, členské státy a vy, vy byste říkal, potřebujeme to a to. Eh, byl by to mechanismus, který by vedl k tomu, abychom například mohli eh, společně vyvíjet plány? Děkuji vám. Děkuji, pan Jaromír Štětina, místo předseda výboru SEDE. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane generále, děkuji, že jste mezi nás přišel a já bych využil této příležitosti, abych vysoce ocenil eh, vaše akce především v Somálsku, v Čadu, v Libii, operaci Sofia. Přesto si však dovolím upozornit na to, že nejbližší válka, která, eh, kterou máme za hubny, za humny je válka na Ukrajině. Ta je několik hodin jízdy automobilem do prostřed Evropy. A my víme, že politické řešení je v nedohlednu, že minské dohody mm, nedokázali zastavit e, vzájemné boje a nedokázali zastavit krve prolití. A já se vás ptám, pane generál, jako nejvyšše postaveného důstojníka Evropské unie a jako praktika, jak už řekl pan, eh, pan Gáler, eh, jak byste řešil takový konflikt, který je na Ukrajině, zejména s ohledem na to, že před několika dny ukrajinský parlament přijal zákon o deokupaci. To znamená, že poprvé ukrajinský parlament řekl, že to není antiteroristická operace, ale že je to napadení jednoho státu druhým státem. Jak byste řešil vojensky, a je-li to vůbec možné, uzavřít 400 kilometrů dlouhou hranici mezi Ruskou federací a mezi Ukrajinou? Jako praktika se vás ptám, nikoliv jako politika. Děkuji za odpověď. Děkuji vám, pane Štětino. Generále, já eh, se přidávám k té otázce o, o Ukrajině. Eh, potom položím ještě jednu, ale teď pan Carver, koordinátor. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, pane generále, byla už vyřešena otázka účasti Spojeného království v Battlegroups a v budoucnu, tedy po Brexitu v roce 2019, diskutuje se o tom. A e, pak jste se také stručně zmínil o e, stažení sil AMISOM ze Somálska, e, které začalo v listopadu loňského roku. Mohl byste trošku rozvést své myšlenky ohledně toho, jakým způsobem zda vůbec má toto vakuum být zaplněno? Máte pocit, že je potřeba, aby tady EU hrála větší operační roli, EUTM? Mhm. Pan poseł Zemke, bardzo proszę. Eh, A nyní pan poslanec Zemko. Vážený pane generále, já bych rád řekl, že když jste řekl, že jste nejvýše postaveným vojenským představitelem Unie. Víte, já bych byl rád, abychom měli takovou eh, postavu, všem zatím, pokud vím, tak tomu bohužel tak není. Pokud je o otázku, já bych se zaměřila na novou politickou situaci, nejenom pokud je o různá prohlášení ohledně toho, že musíme podporovat společné aktivity v rámci Evropské společné obrany a bezpečnostní politiky, ale že se po těchto politických prohlášeních začínají objevovat nové skutečnosti. Víte, já se na to dívám skutečně s velikými obavami na tento proces. Já se obávám, že zde bude více politiky a slov, než takových těch skutečných, tvrdých um, faktů. Právě s tím jsou spojeny dvě otázky. Jednak jsou to aktivity vašeho výboru a to, to je ten eh, katalog požadavků v oblasti dopravy. Eh, Zda pokud je o pokrok v oblasti společné politiky, bude tento katalog jiný, protože my víme, že existuje několik takových katalogů. My víme, co jste definovali v rámci vašeho výboru již. Budou zde nějaké nová doporučení pro jednotlivé členské země a potom z toho vyplývající nové aktivity. A dále je to EDA. Je to evropská instituce, která, nebo agentura, která která by měla rozšířit své aktivity v následujících letech, především pokud jde například o společné mm, společný pohled na eh, vojenské eh, schopnosti Evropské unie do budoucna. Co si myslíte o této agentuře a co by eh, bylo dobré udělat, aby tato agentura měla reálné schopnosti v této oblasti, něco skutečného? Děkujeme, pan Fromm. Thank you, madam. And... Děkuji paní předsedkyně. A i já bych chtěl poděkovat panu generáli, generálovi a Děkuji mu za celý rozsah jeho práce a za to, jak, se, jak tedy přistupuje k výzvám, který EU čelí. Já bych se chtěl vyjádřit k situaci v Bosně a Hercegovině. Opravte mě, pokud se mýlím, ale chápu to tak, že už to trvá minimálně deset let. A mě by zajímala jedna věc. Součástí té mise je i vytváření kapacit. bosenské armádě. A já se tedy ptám, proč to trvá již více než deset let proč trvá tak dlouho zajištění toho, aby tedy armáda v Bosně byla schopná plnit úkoly, které má. V jakékoliv zemi je to tak, že pokud trvá více než 10 let, aby armáda převzala úkol, který má plnit, tak to nefunguje. E, proč to tak je? Proč to nefunguje? Souvisí to s politickou situací? Je to spíše tak, že my tam jsme přítomni, protože je to záruka stability pro zemi i armádu? Nebo to souvisí s vytvářením kapacit? Řekněte mi, v čem vidíte problém v Bosně Hercegovině? Děkuji. A já bych se také chtěla na něco zeptat, pane generále. V souvislosti s vaší návštěvou Větnamu bych se vás ráda zeptala na to, jak hodnotíte bezpečnostní situaci v východní Ázii. A to i s ohledem na posilování čínských vojenských kapacit a případné pozice dalších zúčastněných stran v tomto regionu tváří v tvář aktuálním výzvám. Ráda bych se vás také zeptala, jak hodnotíte současnou situaci v Sýrii. Stav tamnější koalice a také možný vývoj v souvislosti s tureckou ofenzívou zaměřenou proti Kurdům. Žádné další dotazy nejsou, to znamená, že předám slovo vám, pane generále, abyste na ně mohl odpovědět. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Těch otázek byla celá řada a všechny byly velmi relevantní. Můžeme v podstatě říci, že se jedná o věci, které jsem zmínil eh, nebo nezmínil ve své prezentaci eh, kvůli nedostatku času. Nejprve ty projekty. Celá, celé téma PESCO se vyvíjí velmi rychle, velmi efektivně, jsme na to hrdí. E, ten časový plán je až neobvyklý v rámci EU, protože EU nedělá věci během několika měsící, měsíců a je to všechno velmi významné a všichni ti, kdo, na, kdo jsou v tom zapojeni, jsou na to hrdí. Než tedy PESCO bylo podepsáno na nejvyšší úrovni politickým vedením, tak bylo rozhodnuto, že tedy v první fázi bude spuštěna celá řada projektů. A to jsou projekty, které mohou začít okamžitě. Další projekty, které vyžadují změnu infrastruktury nebo další politické úvahy a diskuze, přijdou v té druhé várce, protože na to zkrátka bude potřeba více času. Ve všech případech se jedná o projekty, s jejichž realizací jsme již začali. Příslušné země se drží pokynů a já doufám, že velmi záhy, zcela jistě do konce roku, ty projekty přinesou i kýžené výsledky. K tomu je potřeba celá řada věcí. Je tu například německý projekt, který se týká armádních jednotek, které budou pracovat v rámci e, krizového managementu, krizového řízení. A přesně, jak jste řekl, týká se to celé škály těch možných sil. A mnoho aspektů je, to má velký význam. Pokud eh, se na tom členské státy shodnou, tak to eh, přinese výsledky. Například vojenská mobilita, to je téma, na kterém se pracovalo již velmi dlouhou dobu. Je to stěžení. To je také hlavní důvod, proč jsme vybrali právě tu první várku projektu formální hodnocení některých těchto projektů brzy začneme. Některé členské státy na tom již pracují, především ty, kteří, které jsou v tomto ohledu eh, ve vůčím postavení. Pokud jde o ty bojové jednotky, bojové skupiny, musím vám říct, že když jsme tedy začali Eh, s vojenským sektorem v EU, tak jsme v podstatě okopírovali na to, pokud jde o eh, ty základní zásady. A to je dobré pro NATO, protože NATO se zabývá velkými věcmi, velkými válkami, v situaci, eh, kdy jsou takové věci naprosto kritické. Například v případě jaderné války by se nikdo neptal na to, kdo co zaplatí, ale my tady řešíme eh, krize a v takovém případě různé vlády mají někdy problém vynakládat finanční prostředky na řešení krizí v jiných částech světa. Jsou to krize, do kterých nejsou tyto vlády bezprostředně zapojeny, nemají na tom zájem a nejsou schopni to, schopni to vysvětlit svým občanům. Proč v nadcházejících šest měsících budou vynakládat, dejme tomu, 100 eh, milionů euro na nějakou operaci nebo tam budou vysílat eh, vojáky. To znamená, že to je ten hlavní problém, protože náklady na tyto akce jsou velmi vysoké. Musíme si uvědomit, že poslat fregatu někam do Indian, eh, Indického oceánu, aby se účastnila ob, operace Atalanta, to stojí alespoň 3 miliony euro eh, za měsíc a my tam ty lidi máme 4 měsíce. Je to eh, v pořádku, ale pokud tedy uprostřed roku vzniknou takovéto mimořádné náklady, tak je to z rozpočtového hlediska problém a proto musíme najít jiné mechanismy. Aténa to, to tedy nedělá ne dostatečně dobře. Hlavní problém spočívá v tom, že podle smlouv, smluv eh, neputují žádné peníze z komise do projektu. To si musíme uvědomit. A my ten problém zkrátka musíme vyřešit. Pokud ho nevyřešíme, tak nevím, jestli tady vyřešíme ten problém spjatý s bojovými skupinami. Pokud jde o CAR, to znamená ten eh, všeobecný, tu všeobecnou výroční revizi v oblasti obrany, my jsme se tomu tedy věnovali v rámci SBOP a jde také o ten katalog požadavků, a všechno, co s tím souvisí, to sepisují tedy experti vojenského výboru a je to poskytnuto Evropské obrané agentuře, tak aby se tedy sepsal příslušný plán obrany. My tedy velmi těsně spolupracujeme, držíme se toho procesu a činíme tak proto, abychom zajistili, že ti lidé, kteří eh, pracují v operativě, budou moci rozhodnout o potřebách a požadavcích, že to budou oni a ne průmysl. To je ten hlavní smysl. My chceme, abychom tam byli zapojeni a to v každé fázi, protože operativci z jednotlivých lidí, ze všech, z jednotlivých zemí, ze všech 28 členských států v tom musí být zastoupeni a musí uh, formulovat svoje požadavky. Nejde o požadavky z průmyslu jako takového. Já si myslím, že tedy v tomto ohledu odvádíme dobrou práci, odvádíme ji poměrně rychle, potřebujeme na to experty, protože to je záležitost, která jde velmi do detailů, ale podaří, daří se nám to poměrně rychle. Potřebujeme SBOP, ta je tedy ke eh, té revizi kart velmi potřeba snažíme se v tom postupovat velmi rychle a podobně jako v případě PESCO to funguje poměrně dobře a jsme na to hrdí. Pokud jde o Ukrajinu, Vojenské síly EU nejsou na Ukrajině vůbec zastoupeny. Jediná věc, kterou můžeme udělat pro to, abychom pomohli našim partnerům spočívá v tom, že tedy eh, pozveme eh, představitele sem, aby nás informovali, informovali o posledním vývoji. Je mi líto, že to musím říct, ale na Ukrajině není žádná mise, není tu žádná akce. Byla tam eh, civilní mise, ale to je jiná oblast. Bohužel vám k tomu tedy nemohu říci nic víc. A pokud se mě ptáte, jak bych to vyřešil, tak vám mohu říci, že z mého pohledu je to tak, že já se zabývám ochranou Evropy a ne obranou Evropy. My máme tedy problém v tom, že my jsme si stoprocentně snadem vyjasnili, že Obrana Evropy je záležitostí NATO a oni jsou v tom velmi aktivní. Ochrana Evropy je záležitostí EU a my se tedy velmi aktivně podílíme na jiných otázkách, ať už je to kontrola hranic, migrace, boj proti terorismu a všechny s tím zpěté otázky. To znamená, že my jsme si ty úkoly rozdělili. A právě proto vám k tomu nemohu říct nic víc. Omlouvám se. A byť Eh, je to, eh, byť mám tedy velmi honosný titul, nejsem velvyš, nejvyšším eh, velitelem v EU. To je něco jiného. To je ten, kdo je těsně pod Bohem. Já jsem obyčejný pokorný pan předseda. To je to, ta skvělá věc, která je v naší organizaci. Měli bychom na ní být hrdí. Já jsem byl, byl zvolen. Jsem jediný vojenský představitel, který byl zvolen. V armádě jsou totiž lidé jmenováni, nejsou voleni. V NATO taky. To se netýká pouze nás, ale my pana předsedu volíme. A to je velmi důležité a tato funkce má díky tomu mnohem větší sílu, protože zastupuje 28 členských států, ale nevelí jednotkám. A taková je současná situace. A jediná věc, kterou vám k Ukrajině mohu říci, je to, že se vždy snažíme být informováni o aktuální situaci, ale protože tam nemáme žádnou misi a není k dispozici politická vůle, eh, žádn, eh, není tady žádné jiné zapojení, tak eh, vám k tomu nemohu říci nic víc. Pokud jde o bojové skupiny Spojeného království, tak ano, britské bojové skupiny byly významným příspěvkem k bojovým skupinám, bohužel budou nahrazeny celý, celý příspěvek Spojeného království k našim operacím ať už se to týká Atalanty nebo jiných operací, to všechno tedy bude nahrazeno, protože se bohužel Spojené království rozhodlo, že z EU odejde. Musíme najít náhradu, musíme najít řešení, eh, budou tu jiné bojové skupiny z jiných zemí. Musím říci, že je to záležitost, která je, nebo že velmi eh, těžko budeme nahrazovat kvalitu britských kolegů, protože e, tito kolegové jsou velmi kvalitní, profesionální, mají dlouholetou zkušenost. Ty eh, bojové skupiny jsou velmi zkušené, profesionální a kvalitní. Pokud se nás přátelé zeptají na tuto věc, tak jim řekneme, že jsme o tom nerozhodli my. Oni se rozhodli, že odejdou. To znamená, že musíme najít řešení. Je to smutná záležitost, ale tak to zkrátka je. Omlouvám se, pane generále, mohu do toho zasáhnout? Ráda bych předem řekla, že bohužel už nemáme více než, dejme tomu, dvě minuty. Potom máme objednaného dalšího řečníka, takže se předem omlouvám. Pokud jde o EDA, tak e, spolupracujeme velmi těsně, ale nemohu nic říci o Eh, účinném fungování EDA, to by řekla paní Mogherini, protože to je její kompetence. Nemohu vám nic říci ani o situaci v Sýrii, nejsme tam zapojeni, ani pokud jde o intervenci Turecka v této oblasti, eh, ani k tomu nemohu říci nic konkrétnějšího. Pokud jde o návštěvu Větnamu, tak ano, my se snažíme ve Větnamu působit. My Číňanům i dalším státům říkáme, že chceme najít mírové řešení jihočínského, eh, konfliktu v Jihočínském moři. Chceme tedy řešení na úrovni OSN. Chceme, aby tady tady platily úmluvy OSN. UNCLOS. Úmluva UNCLOS. protože právě Umlova UNCLOS je základem, ze kterého musíme vycházet. Je potřeba, aby se všichni posadili k vyjednávacímu stolu a začali jednat. Nemůžete nabízet vojenská řešení pro politické problémy. Tak to nefunguje. Právě to jim říkáme. Pokud jsou tu politické problémy, musíme pro ně najít politická řešení. Nemůžeme nabízet vojenská řešení pro politické problémy. Pokud jde o Bosnu Hercegovinu, tak je pravda, že to tedy trvá deset let, je tam armáda, ta armáda nějak funguje, ale nesmíme zapomínat na lojalitu lidí. Oni jsou lojální se svými společenstvími. My nevíme, do jaké míry tato armáda bude nestraná. My je tedy trénujeme, školíme, ale ve všech těchto zemích je velmi důležitá rodina a celé to komunitní prostředí. Má to velmi silný vliv. Jejich lojalita tedy směřuje ke společenství, ke komunitě. Tak to zkrátka je. Oni s námi velmi dobře spolupracují, ale některá z těch společenství, ne ti vojáci, vojáci eh, a důstojníci plní nebo dělají svoji práci, ale vidíme, že to politické vedení někdy E, nefunguje dobře a musíme najít nějaké řešení. Opět potřebujeme politické řešení. Můj osobní názor, a berte to čistě jako osobní názor, je ten, že se musíme snažit e, vést tuto zemi na základě Daytonských dohod, protože to byly dohody, díky nímž se podařilo e, ukončit válku. Oni mají ústavu, mají tedy instituce, ústavní pořádek a musí na tom dále pracovat tak, aby konstatovali, eh, jaká je současná situace. Nejde o situaci v, oblast, eh, v okamžiku Daytonský dohod. Musíme na tom pracovat na politické úrovni. Musíme jim pomoci, aby si urovnali svoje vzájemné vztahy. A to celé situaci velmi napomůže, ale berte to pouze čistě jako můj osobní názor a nesouvisí to některak s politickou in, eh, iniciativou, kterou tady v této oblasti máme. Vážený pane generále, moc krát děkujeme za tuto výměnu názoru v našem podvýboru. Opětovné setkání s našimi poslanci bylo to nesmírně zajímavé a přejeme vám v těch následujících zbývajících deseti měsících ve vaší funkci vše nejlepší a poté samozřejmě vše dobré ve vašem dalším životě a jsme vděční za všechno to, co děláte v rámci operace a misi EU. Takže děkuji a nyní dovolte ještě potlesk na závěr. Thank you. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Prosím, abyste zůstali v sále. Další bod s velice důležitým řečníkem nás čeká. Please be seated. Thank you. We... Takže, dámy a pánové, Rovnou se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. Máme zde vážného hosta, který je generál poručík ve výslužbě bulharské armády. Je to náměstek ministra obrany Bulharské republiky, země, která v současné době je předsedající zemí EU a právě proto je pro nás velikou ctí a potěšením přivítat váženého pána generál poručíka Atanase Zapriana na setkání našeho podvýboru SEDE. Je pro nás opravdu velikou ctí mít možnost se s vámi setkat a vyslechnout si vaši prezentaci a poté vést diskuzi a nyní již bez dalších slov dovolte, abych vám dala slovo abyste nám prezentoval CSDP i z vašeho pohledu, pokud jde o priority bulharského předsednictví. Víte, já jsem Polka a právě proto jakékoliv eh, předsednictví země z našeho regionu je pro nás nesmírně důležité. My eh, hovoříme velice často i o bezpečnosti oblasti Černého moře, dále o bezpečnostních a obraných elementech, které se týkají západního Balkánu. To je, jak víme, jedna z priorit bulharského předsednictví, takže vážený pane generál Poručíku, dávám vám slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Je pro mě velikou ctí, velikým potěšením vystoupit eh, před tak zkušenými poslanci vašeho podvýboru, který se přímo zabývá otázkami bezpečnosti a obrany Evropské unie. Úplně na úvod dovolte, abych vám prezentoval priority bulharského předsednictví v oblasti obrany. Pokud je o obranu, Máme zde čtyři hlavní priority našeho předsednictví Rady Evropské unie, které představují konzistenci a kontinuitu priorit trojky Rakouská, Estonská a našeho předsednictví. A zároveň jsou specifické i eh, s ohledem na naše vlastní ideje a myšlenky. Jednak je to, a jsou to globální strategické priority v EU a iniciativy v oblasti obrany a bezpečnosti. My uděláme vše proto, abychom vytvářeli tyto iniciativy, které budou součástí Evropské globální strategie. Bulharsko se angažuje i v rozvoji PESCO, stále spolupráce a prvních projektů v této oblasti, což představuje velice důležitý aspekt z politického i hlediska i s ohledem na naše občany. Dále je to vytvoření Evropského rozvojového programu EDIDP pro obrany průmysl. To představuje základ pro naše kapacity v oblasti obrany. Snažíme se, abychom bránili zájmy členských států tímto způsobem a zároveň pomohli i malým a středně velkým podnikům, aby se zapojili do tohoto rozvoje eh, v souladu samozřejmě s operačními pravidly fungování tohoto fondu, obraného fondu. Toto je jedna z hlavních priorit našeho předsednictví. Já se k tomu ještě vrátím za chviličku. Naší druhou prioritou v této oblasti je podpora vojenských eh, nebo rozvoje vojenských schopností EU. Snažíme se úspěšně dokončit plán rozvoje kapacit v této oblasti a pomáhat eh, procesu eh, výročního přeskumu obrané oblasti EU. Samozřejmě, že bereme v potaz geopolitickou situaci celého regionu a právě proto je naší další prioritou stabilita a bezpečnost západního Balkánu. Pokud jde o priority našeho předsednictví, s ohledem na západní Balkán zaměřujeme se především na bezpečnost tohoto regionu. Tato rozpráva byla zahájena v průběhu našeho předsednictví a zároveň naše rakouští a rumunští kolegové v tom budou pokračovat v průběhu jejich předsednictví. Toto je úžasná příležitost dosáhnout kvalitních výsledků v zájmu evropské bezpečnosti a spolupráce. Chceme zabránit eh, duplicitám v této oblasti a právě proto bychom měli být koherentní a konzistentní v našich politikách v oblasti obrany na straně EU i NATO. Právě proto je naší čtvrtou prioritou posílení spolupráce mezi EU a NATO s ohledem na Varšavskou deklaraci. Asi víte, že většina členských států EU je rovněž členem NATO. Právě proto chceme zabránit jakýmkoliv duplicitám v úsilí těchto organizací, což je dobrá příležitost, jak ušetřit finanční prostředky daňových poplatníků a členských států. Je to zároveň nový balíček této spolupráce mezi EU a NATO. Chceme ho implementovat v duchu Varšavské deklarace. Snažíme se zdůraznit praktickou spolupráci. Pokud chceme dosáhnout tyto priority, bulharské předsednictví Rady Evropské unie plánuje 28 obraných aktivit, které 12 z nich 12 v Bruselu a 16 v Bulharsku, které proběhnou v rámci našeho předsednictví. Dovolte zmínit alespoň některé neformální eh, setkání ministrů obrany, seminář ohledně operačních a, eh, eh, a obraných Eh, schopností pro západní Balkán, dále je to industriální spolupráce eh, mezi eh, evropskými zeměmi a takzvané kyberdny. Je zde mnoho výzev a příležitostí, které nás čekají v budování Evropské obrané unie. Chceme posílit evropskou bezpečnost Toto je něco, co všichni dny potřebujeme, to je nezbytnost. Členské státy musí být průkopníky v tomto ohledu při definici a implementaci evropských ambicí. A samozřejmě i na základě podpory evropských institucí. Jednotlivé iniciativy, které probíhají v současné době, jasně poukazuje na to, že členské státy i evropské instituce se již zhostily tohoto úkolu. Musíme ovšem jasně říci, i jak rychle by chtěli členské státy vytvořit společnou obranou unii. Musíme odpovědět na otázky, do jakého rozsahu chtějí anticipovat, ne pouze reagovat na strategický kontext. Nebo do jaké míry si myslí, že evropská bezpečnost je evropskou odpovědností. Bulharsko si je vědom toho, že při budování Evropské obrané unie je zde spíše tak takové riziko nacionalistického, neliberálního přístupu k této problematice. Snažíme se překonat tento problém a reagovat na persistentní hrozby v této oblasti, bojovat proti populismu v Evropě na národní i místní úrovni. Čtyři politické iniciativy, které se prosazovaly v posledním roce, jsou příležitosti pozitivním směrem a měli by posílit plánovací struktury Evropské unie pro jednotlivé operace. Pan generál Kostarako právě o tom před chvíličkou hovořil v rámci společné obrané a bezpečnostní politiky EU. Zároveň pravidelně revidovat národní plány, koordinovat tyto revize a vytvořit právě tu stálou spolupráci PESCO pro země, které chtějí investovat více, spolupracovat více, zúčastňovat se ambiciozních projektů a přispívat do nadnárodních jednotek. Evropský obraný fond by měl podporovat výzkum a rozvoj nových schopností v této oblasti. Myslím si, že externí i interní spolupráce by mohla pomoci prohloubit celkové porozumění mezi členskými státy eh, ohledně budoucích akcí a cílů. Měli bychom se zaměřit na vytvoření inkluzivní, ambiciozní, strukturální stále spolupráce a posílit obranou eh, spolupráci různými nástroji. Úspěch eh, aktivity PESCO bude záviset do velké míry i na schopnostech a finančních příspěvcích členských států. PESCO by mělo pokrývat klíčové projekty v oblasti eh, spolupráce v oblasti v různých oblastech. My samozřejmě se budeme zúčastňovat eh, na třech z těch prvních eh, sedmnácti hlavních projektů, které byly v rámci PESCO identifikovány jsme si vědomi, že musíme koordinovat eh, i národní plánování v oblasti obrany, posílit naše kapacity, posílit kapacity v oblasti vojenského plánování a zároveň revidovat pravidla eh, společných eh, vojenských operací EU. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám moc krát, eh, pane eh, generále, za eh, obsahlý úvod do této debaty. Nikdo oficiálně nepožádal o slovo, nicméně nyní dávám slovo panu Gálerovi. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji vám. Srdečně vítejte, pane ministře, v našem podvýboru a přeji vám všechno nejlepší nejen do nového roku, ale zejména do vašeho speciálního půl roku předsednictví. Je to vaše první předsednictví, takže to bude pro vás úplně nová zkušenost. Já jsem hovořil už s několika prvními předsednictvími a všichni mi potvrdili, že i po předsednictví jde život dál, takže nebojte se. My jsme právě aktivovali PESCO a všechny přílohy, které jsou s ním spokojené, spojené a všechny aktivity se rozběhly a vy jste v trochu nevděčné pozici, kdy budete muset sledovat, jak to bude všechno fungovat. PESCO, CART, Evropský obraný fond, výzkum a vývoj, rozvoj kapacit. Takže tohle všechno teď probíhá a nějakým způsobem se to musí koordinovat. A podle logického sledu věcí by měl jako první přijít card, eh, to je ta revize, abych, nebo ten přehled, abychom věděli, eh, co máme a co potřebujeme. Dále projekty eh, je třeba identifikovat, ať už ve výzkumné oblasti nebo v jiných oblastech. A pak také rozpočtový postup. Samozřejmě v obraně 80% jde z členských států a 20% jako navýšení od komise. Už máte nějaký přehled o tom, jak prakticky budou jednotlivé orgány koordinovány? Vidíte tam už nějaké světlo na konci tunelu? Jak, jak, jaký je postoj rady a jaká je její spolupráce s komisí. Jsou to úplně nová obraná témata a najednou je do toho zapojená komise, takže eh, jak vidíte momentální situaci? To je spíš strukturální otázka. A potom dále. To se týká vaší zeměpisné polohy. Černé moře. Na jižním břehu je Turecko. A Turecko momentálně eh, provádí invazi do určitých částí Sýrie na jedné straně je to členská země NATO, ale myslím si, že je mimo mandát NATO podnikat takovéto akce. A jakožto blízký zeměpisný pozorovatel eh, můžete možná říci, vzhledem k tomu, že pozice rady neexistuje, byste možná nám mohl prozradit, jaké, jaký je bulharský pohled. A severovýchodně od vás eh, se Rusko ilegálně přiblížilo k vaší zemi na Krymu eh, a jakým způsobem eh, bychom měli zareagovat, eh, pokud jde o praktický dohled. Jaká je například vaše spolupráce s Rumunskem, eh, které je také pobřežním státem Černého moře? Došlo k nějaké reorganizaci, případně ještě s dalšími partnery, abyste mohli lépe pozorovat ruské aktivity? Děkuji.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 Vy jste zmínil několik věcí a mimo jiné také PESCO, eh, o kterém eh, tu právě byla řeč. Hovořil jste o projektech, které eh, momentálně probíhají. A je to poměrně krátkodobé a jakmile bylo PESCO zřízeno a rozběhla se ta spolupráce, tak Máte nějaké myšlenky, nějaké názory ohledně případných dlouhodobějších eh, projektů PESCO, které by mohly vzniknout za bulharského předsednictví? A dále by mě eh, zajímalo něco více ohledně populismu a řešení určitých problémů, které máme v našich demokraciích v současné době. Tady bych uvítala eh, detailnější plány vašeho předsednictví. Děkuji, pan Picula. Děkuji, paní předsedkyně. Já se samozřejmě také eh, přidám k tomu uvítání. Přeji vám hodně úspěchu během vašeho předsednictví Rady Evropské unie a byl bych rád, kdybyste vydláždili cestu Chorvatsku, eh, které bude předsedat poprvé eh, Radě až za několik let. Já pocházím z nejmladšího členského státu Chorvatska které se částečně nachází v regionu západního Balkánu. Takže vítám prioritu bulharského předsednictví, kterou je tento region. A vítám posílení vazeb mezi Evropskou unii a všemi šestmi zeměmi, šesti zeměmi západního Balkánu, které sdílí jeden zahraničně politický cíl, stát se jednoho dne členskou zemí Evropské unie. Víme, jak je to těžké, ale jak je to pro evropský projekt důležité. Když mluvíme o obraně, tak se nemůžu nezeptat, abych se připojil k otázce pana Gálera, jak vidíte ten zcela zjevný, eh, přestože ne eh, přímý vliv Ruska a Turecka na západní Balkán? Eh, jak je tento vliv toxický? a jaké mohou být zájmy eh, Ankary a Moskvy na západním Balkáně. Máte nějaké pobídky nebo můžete vytvořit eh, nějaké pobídky, abychom eh, nějak chránili západní Balkán před vlivy těchto zemí a abychom vůbec udrželi evropskou perspektivu? Děkuji, pan Fronzulika. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane ministře, vítejte. Už to byla zmíněna vaše spolupráce s vaším severním sousedem Rumunskem v oblasti bezpečnosti a obrany. Rozhodně došlo k bezprecedentnímu posílení ruských vojenských kapacit u Černého moře. Už nyní je obrovská nerovnováha mezi ruskými vojenskými kapacitami a kapacitami NATO a Evropské unie. Bohužel. Je to také eh, kvůli eh, smlouvě Montre z roku 1936, která zakazuje eh, cizím zemím vplouvat do Černého moře. Je to maximálně 20 denně a je to, max, je to maximálně 7 lodí na jednou a tak dále. A víte, že v určité době Rumunsko navrhlo Bulharsku a Turecku, aby, eh, síly, aby, aby námořní síly NATO eh, mohly eh, nějak tvořit protiváhu budování ruských kapacit. Evropská unie by se měla více zabývat bezpečnostní situací u Černého moře a patrně by bylo potřeba návrh Rumunska znovu zvážit. Naši spojenci by se jim měli zabývat, protože jinak jsme v totální defenzivě. Vzhledem k tomu, že Rusko má bohužel značný vliv v této oblasti a buduje kapacity zejména na Krymu, kam vozí nové stíhačky poslední generace, eh, také střely Iskender, systémy S-400. Eh, Turecko nyní také získá eh, S-400 zcela určitě. Řecko má S-300. Západ by měl nějakým způsobem jednat. A Bulharsko je součástí západního světa a brání západní hodnoty. Děkuji vám. Děkuji, vzhledem k tomu, že nikdo další si nevzal slovo, eh, já bych přidala vlastní otázku. Eh, vy jste, eh, pane generále, pane ministře, hovořil o prioritách týkajících se západního Balkánu. Tam je několik zemí, které mají zcela reálné problémy s ruským vlivem. Je to momentálně velice aktuální téma. Ruská propaganda a vliv na společnost. A v případě jedné země, Srbska, tak v této zemi se eh, velice angažujeme v v mnoha oblastech a snažíme se přiblížit tuto zemi Evropské unii, ale je tu jeden problém. a sice rozsáhlá vojenská spolupráce s Ruskem. A vzhledem k tomu, vzhledem k nepřátelským krokům Ruska, ať už jde o strategickou komunikaci nebo propagandu, nebo někdy tomu říkáme informační válka, tak to je velice agresivní přístup. Došlo k ilegální anexi Krymu. Rusko je přítomno v černomořském regionu a e, není to tak dávno, kdy proběhla společná cvičení s Běloruskem. A, a tedy cvičení Ruska, Běloruska a Srbska nedaleko území Evropské unie. Jakým způsobem plánujete přiblížit Srbsko Evropské unii? A jakým způsobem eh, hodláte přesvědčovat Srbsko, aby omezovalo své vojenské vazby na Ruskou federaci? Děkuji vám. Prosím, máte slovo, pane ministře. Thank you. Thank you, Madam Chair. I... Děkuji vám, paní předsedkyně. Říkal jsem, že sedět před bulharským výborem pro obranu je nejtěžší, co jde, ale teď vidím, že teď tady sedím teď v Evropském parlamentu a je to zcela stejný pocit. Děkuji vám za vaše otázky a děkuji vám za vaše myšlenky o evropské bezpečnostní a obrané politice. Já začnu nejprve otázkou e, na koordinaci tolika různých aktivit. Je to e, plán na rozvoj kapacit, e, je to revize kard, PESCO, průmyslové programy. Z teoretického hlediska existuje určité pořadí pokud bychom implementovali čistě vojenské plánování, měli bychom začít hrozbami, e, scénáři, e, kapacitami a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že žijeme v dynamickém a e, náročném bezpečnostním prostředí, myslím si, že implementace různých iniciativ by měla probíhat paralelně a přitom usilovat o vzájemnou koordinaci. Proto si nemyslím, že je něco kontroverzního na rozvíjení PESCO, aniž bychom dokončili kart. Proč? Protože jsme nezačali od nuly. Všechny členské státy NATO a Evropské unie už mají dlouholeté zkušenosti s obraným plánováním. Každá země zná své současné schopnosti, velice dobře zná své slabiny a máme národní plány na posilování ozbrojených sil a odstraňování těchto nedostatků. Já, vám, eh, já se s vámi mohu podělit o bulharskou zkušenost s vybíráním správných projektů pro iniciativu PESCO, Eh, například eh, jedním z hlavních požadavků bylo, aby Bulharsko bylo schopné eh, mít zdroje na společnou účast s dalšími eh, státy. Myslím si, že sdílení a kolektivní přístup, budování kolektivních eh, kapacit, to je správný politický přístup v dnešní době protože některé kapacity jsou tak drahé, že jeden jediný stát si nemůže dovolit takovouto investici. a děkuji eh, vašemu výboru za, eh, hlasova- za odhlasování eh, toho nařízení, protože podle nařízení evropské prostředky lze používat na průmyslové rozvojové programy v obraně, což povzbudí spolupráci. Potom druhá otázka se týkala Turecka. Ano, Turecko je pro nás obrovská výzva, Turecko je jednou z největších sousedních zemí Evropské unie a je také přímým sousedem Bulharska. Sdílíme společné moře i pozemní hranici. Proto se bulharské předsednictví soustředí na vztahy mezi EU a Tureckem, protože, jak víme, Turecko hraje zásadní roli tím, že zadržuje a kontroluje toky migrantů. V Turecku jsou miliony uprchlíků z Iráku a Sýrie. Turecko je složitý soused, nejenom pro Bulharsko, ale pro celou Evropskou unii. A podle mého názoru je potřeba ponechat otevřené dveře dialogu na všech úrovních. V Bulharsku si velice vážíme tureckých slibů. A Turecko tyto sliby dodržuje a pomáhá nám chránit evropskou hranici, bulharsko-tureckou, a brání ilegální migraci. K Ukrajině. Ukrajina je další obrovská výzva. A ta krize, eh, nebo přesněji řečeno ruská invaze na Krym, eh, je tím problémem. Není to problém interní ukrajinský, eh, je to problém, který byl jaksi importován na Ukrajinu Ruskou federací. Ano, situace na Ukrajině po o té, se, o té se zmínil eh, rumunský kolega, kolega, který uvedl informace o vojenském posilování Krymu, které rusové provádějí. A tyto kroky změnily strategickou rovnováhu na Černém moři, eh, se obávám. Proto musíme Ukrajinu podporovat politicky, tedy ze strany Evropské unie, všemi dostupnými prostředky a samozřejmě ze strany NATO které musí sehrávat svou úlohu. Na to velice podporuje Ukrajinu a e, její posilování obraných kapacit a e, reformu ozbrojených sil. PESCO a dlouhodobé projekty. Ano, e, já si myslím, že PESCO bude mít úspěch. Vím, že existují určité pochybnosti o úspěchu PESCO, ale my jsme eh, splnili svůj domácí úkol, tedy když se na to podívám z pohledu Bulharska, tak eh, my jsme provedli všechny analýzy a výpočty ohledně těch projektů, o kterých jsem hovořil před chvilkou, a ukazuje se, že ano, PESCO může mít přidanou hodnotu pro evropské obrané kapacity. protože Evropa potřebuje rozšířit své vojenské schopnosti. A spoléhat pouze na kolektivní obranu na to eh, to si myslím, že by bylo politicky špatně. Pokud bychom to udělali, pak bychom eh, nemohli naplnit požadavky a ambice globální strategie podle které Evropská unie by měla být jednotným globálním hráčem. Na vojenské síle bohužel stále záleží. A vojenská konkurence je čím dál tvrdší a některé země, neříkám konkurenti, spíše naši protivníci, jako je Rusko, Čína a další, tak ty také vojensky posilují a posilují i jejich strategické schopnosti. A v případě Černého moře došlo ke změně strategické rovnováhy. E, jakmile Evropská unie přijde o nadřazenost e, vojenskou, technologickou i strategickou, e, tak bude ve velice špatné situaci. Toho bychom si měli být vědomi a proto bulharské předsednictví věnuje mnoho politické pozornosti společné bezpečnostní a obrané politice Evropské unie. Jak už jsem říkal, čas běží, čas letí a není čas na průtahy. Měli bychom být lépe organizovaní a měli bychom se více soustředit na efektivitu investic do eh, moderních nejmodernějších eh, technologií. Chceme-li být konkurenceschopní a chceme-li být tvůrci strategické vojenské rovnováhy ve světě. Dále, co se týče západního Balkánu, Tak západní Balkán je opravdu eh, oblast, eh, která je velice zajímavá pro Rusko a Turecko. Rusko se snaží znovu získat svůj vliv v této oblasti, eh, o který přišlo eh, s hroucením Sovětského svazu a totality. Ale nyní je Rusko v jiné situaci a snaží se obnovit své vazby s některými zeměmi a ovlivňovat jejich vnitřní politiku. A pro nás je jednou z priorit evropská integrace západního Balkánu. Západní Balkán je totiž v srdci Evropy. A e, kdyby se západní Balkán e, dostal pod vliv e, jiných mezinárodních mocností, znamenalo by to pro Evropskou unii velký neúspěch. Takže je potřeba Eh, abychom eh, na svou stranu získali eh, vládní úrovně těchto zemí i obyčejné občany, nabídnout jim evropskou perspektivu a nejlepší způsob, jak je přesvědčit o evropských hodnotách, je budovat společné ekonomické projekty. Víte, jak je pro bulharské předsednictví důležité budování dopravních koridorů, infrastruktury a energetických spojů? už jenom napojit energeticky a dopravně e, tyto země na e, evropské dodavatelské řetězce e, by ukázalo, že na západním Balkánu nám záleží, ale že i tyto země musí odvést svůj kus práce, zmodernizovat svůj politický systém a přiblížit se naplnění požadavků Evropské unie, naplnění kritérií pro vstup do Evropské unie v budoucnu. Pokud to neuděláme, tak ano, Turecko a Rusko využijí příležitosti a posílí svůj vliv. Samozřejmě pro svoje eh, vlastní účely, na úkor zájmu evropských. Paní předsedkyně, také jste zmínila, jak je důležité Černé moře. Také to zmínil eh, pan poslanec z Rumunska. Ano, eh, Bulharsko má obavy z té nerovnováhy, která vznikla kvůli Rusku. A domníváme se, že správně zareagovalo na to. Velice podporujeme takzvanou rozšířenou eh, přítomnost. Eh, aktivity na to jsou nyní v Černém moři viditelnější. Bulharsko nepodporuje vytvoření trojstrané námořní vojenské jednotky Turecko, Rumunsko, Bulharsko, e, protože i kdybychom vytvořili takovouto flotilu, tak by to nezměnilo rovnováhu. E, potřebujeme, aby bylo viditelnější NATO v Černém moři a ne aktivity pobřežních států. E, proto plně podporujeme, aby bylo přítomno NATO, aby častěji vlála vlajka NATO na Černém moři. Mimo mikrofon pan Franzulika ale počet eh, lodí eh, těch eh, zemí je mnohem nižší než počet ruských lodí. Proto potřebujeme flotilu NATO, stále námořní jednotky NATO, které by navštěvovaly Černé moře pravidelně. Oni už to dělají. A na základě těch rumunských návrhů provádíme výcvikové aktivity pod vedením Rumunska, které začlenují i e, námořní cvičení na Černém moři. A e, já si myslím, že tímto způsobem to zkrátka můžeme dělat, ale víte, že Bulharsko také velice podporuje e, jihovýchodní divizi e, skupinu H, která má být umístěna v Rumunsku a Bulharsko se také e, jedním pěším praporem účastní brigády NATO. Tak pokud se situace bude zhoršovat v budoucnu, můžeme uvažovat o větší vojenské přítomnosti NATO. to, anebo o spolupráci a koordinaci tří eh, pobřežních států Černého moře. Dále k ruské propagandě. Ruská propaganda se zakládá na falešných zprávách. Eh, je to i v mé zemi. Rusko se snaží eh, ovlivňovat bulharské prezidentské volby a myslím si, že podobně to vypadá v mnoha dalších zemích. A v tomto ohledu Evropská unie přijímá správná opatření a e, vytvořila e, orgán expertů, kteří jsou schopní e, se vypořádat s touto novou formou propagandy. V této oblasti zase potřebujeme koordinovanou reakci. Musíme eh, se více koordinovat a využívat eh, nejenom veřejné orgány, ale musíme do těchto úsilí zapojit i soukromé společnosti tím myslím společnosti působící v oblasti informačních technologií. Ty nám mohou eh, poskytnout podporu a pomáhat nám odhalovat falešné zprávy, které eh, nahlodávají morálku Evropské, občanů Evropské unie a vytvářejí pocit nespokojenosti se současným politickým vedením a tímto způsobem posilují ruské ambice kterými je porazit evropskou demokracii a nastolit autoritativní eh, režim. Víme, že na světě není žádná země, které, ve které by autoritativní režim vydržel dlouho. E, autoritářské režimy jsou e, efektivní, ale krátkodobé, nedokáží zajistit občanům dlouhodobou budoucnost. A já si myslím, že ruská propaganda, e, ruské falešné zprávy jsou skutečnou hrozbou pro životní kvalitu, pro kvalitu života v Evropské unii a pro její demokracii. Paní předsedkyně, vy jste se zmínila o cvičení ZAPET tak to eh, bylo vlastně čistě provokativní akce vůči zemím NATO a Evropské unie. To je naprostá pravda. Bylo to deklarováno jako obrané cvičení, ale eh, já jsem bývalý voják a když jsem si přečetl ten scénář, tak eh, jsem si jistý, že tento scénář byl využit tomu, aby byl zakryt skutečný účel, kterým nebyla jen defenziva, ale také příprava ofenzivy. Což nevěstí nic dobrého. A e, vypadá to na posilování jaksi konfrontace ve vojenské aréně mezi EU a NATO a Ruskem. ten politický dialog, který teď provádí NATO i Evropská unie, je správnou cestou. Ale tento dialog by měl být podpořen vojenskou silou. Měli bychom být připravení. A proto modernizace obraných kapacit Evropské unie je nejlepší odpovědí na provokativní ruskou politiku. A pak ještě poslední otázka na našeho západního souseda Srbsko. Srbsko by se mělo rozhodnout mezi evropskou perspektivou a evropskými hodnotami a přátelstvím s Ruskem. Nám dělají starosti vojenské vazby mezi Ruskem a Srbskem my jakožto sousedé Srbska e, také nevidíme rádi e, nákup MiG-21 v Srbsku z Ruska. Nebudeme Srbsku vyhrožovat, myslím si, že Evropská unie nebude nijak útočit na Srbsko. E, takže pokud se Srbsko chce přidat k Evropské unii, tak musí reintegrovat své obrané plány s Evropskou unii, nikoli s Ruskem. To je ale záležitost srbské interní politiky. My budeme se Srby spolupracovat. Máme eh, velice dobré vztahy na vojenské úrovni mezi Bulharskem a Srbskem. Eh, pravidelně je zveme a často se účastní eh, vojenských cvičení na bulharském území, které vede NATO. to. A to je správný způsob, jak eh, rozšířit vojenskou kulturu NATO eh, v srbských ozbrojených silách. Tedy tyto vzájemné interakce při vojenských cvičeních, které ukazují naši dobrou vůli vůči, se, vůči Srbsku. To je jeden z praktických kroků, které podporují politiku Evropské unie. A nabízejí srbskou evropskou budoucnost. Bylo to všechno? Tak možná jsem na něco zapomněl. další poznámky už nebyly. E, možná, pane ministře, kdybyste dovolil, já bych chtěla položit ještě jednu otázku, e, která se svým způsobem týká západního Balkánu i širšího sousedství. V našich rozhovorech s vysoce postavenými představiteli Evropské unie a Evropské služby pro vnější činnost se dozvídáme o pilotních projektech ve spolupráci Evropské unie a NATO. A to zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti. Země jako Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Tunisko byly zmíněny. Byly zmíněny jako pilotní oblasti pro tuto spolupráci. Mohl byste trošku pohovořit o těchto krocích a o dalších tématech spolupráce. Naším dalším tématem dnes bude vojenská mobilita a tam je jistě také prostor pro spolupráci mezi EU a NATO v době po Varšavské deklaraci. Velice nás zajímají vývoje v této oblasti. Ještě nám zbývá pár minut. Thank you, ma'am. Děkuji, paní předsedkyně projekty v rámci kybernetické bezpečnosti. Kybernetická bezpečnost to je další téma. Víte, že NATO v podstatě rozhodlo, že oblast kybernetiky se stane pátou oblastí bojových aktivit. A to znamená, že kybernetický prostor je v podstatě tím prostorem, kde se v budoucnu budou odehrávat eh, války, ale kde se i války eh, v současnosti odehrávají, protože kybernetické aktivity v kyberprostoru zažíváme již dnes každý den. Když už o těchto kybernetických aktivitách hovoříme, tak i tyto, do těchto aktivit by měli být zapojeni partneři na to. Jednak je tu vnitřní dimenze kybernetické bezpečnosti a plánování v kybernetické oblasti. A Vzhledem k tomu, že kybernetický prostor je v podstatě prostorem pro boj, na to se rozhodlo, že kybernetické plánování nezapojí pouze do plánování obrany, to znamená, že bude vytvářet obrané nástroje v kybernetické oblasti, ale rozhodlo se také, že e, to bude součástí operačního plánování a to jinými slovy znamená, že během e, těch operací, těch cvičení jsou kybernetická opatření součástí celého plánu. To je tedy ta vnitřní dimenze, vnější dimenze, to je spolupráce s partnerskými eh, národy nebo státy. Pokud chceme dostat výzvám, před kterými stojíme v kybernetické oblasti, tak potřebujeme, aby se na těchto snahách podíleli přátelské státy, abychom tedy společně zaváděli opatření, která díky nimž budeme chráněni a díky nimž se budou chránit před takovými kybernetickými aktivitami i naši partneři. Podle mého názoru je to velmi dobré politické rozhodnutí, tedy to, že do tohoto boje proti kybernetickým činnostem budou zapojeni i naši partneři. Mohl bych dokonce říci, že se jedná o kybernetickou válku, která probíhá i dnes. Pokud jde o vojenskou mobilitu, máte pravdu, že téma vojenské mobility je velmi důležité. A to ne pouze pro obranu EU, ale také pro kolektivní obranu NATO. Domnívám se, že vojenská mobilita je tím nejlepším příkladem, jak NATO a EU mohou navzájem spolupracovat. A to, pokud vezmeme v potaz, že jedna z největších výz, e, výzev v rámci mobility jsou tedy e, geografické okolnosti v jednotlivých státech a já si myslím, že e, tato otázka by neměla být řešena pouze v rámci NATO, ale také za spolupráce s, mezi NATEM a členskými státy EU. My jsme v tuto chvíli e, zemí, která předsedá Radě EU a pokud jde o tento projekt, tak jsme velmi optimističtí, podílí se na tom více než 20 zemí a Podařilo se nám dosáhnout pokroku v mnoha oblastech. Eh, vojenská mobilita, to se týká i překračování hranic, eh, eh, týká se to tedy pohraniční policie, je do toho zapojen i dopravní sektor a některé daňové orgány, které tedy kontrolují pohyb zboží a osob přes hranice. Já si myslím, že tento projekt bude nejvýznamnějším příspěvkem ke společné evropské obraně a bezpečnosti, protože právě tento projekt nám umožní, abychom se posunuli vpřed, co možná nejrychleji, abychom byli tedy schopni přesouvat vojenské, vojenská zařízení z jedné země do druhé, co možná nejrychleji, abychom byli schopni čelit terorismu a jiným hrozbám abychom například byli schopni reagovat na důsledky přírodních katastrof a v případě vojenské hrozby jsme také schopni eh, rychle přesunout jednotku, jednotky vojenské, tak abychom eh, tady mohli čelit eh, nebo zabránit případným protivníkům v útoku na nás. Děkuji, pane generále. Já si myslím, že váš závěrečný komentář byl skvělým úvodem do našeho dalšího tématu, který máme dnes na jed, pořadu jednání. Je to velký panel, eh, kterého se budou účastnit odborníci na vojenskou mobilitu. Bude jich pět a já bych ráda naším jménem poděkovala bulharskému předsednictví, a především vám, pane náměstku ministra obrany. Děkuji vám za to, že jste se za Bulharsko zúčastnil našeho jednání. Děkuji vám ještě jednou za tuto výměnu názorů a za váš rozsáhlý příspěvek a přeji vám hodně štěstí eh, během vašeho předsednictví. Doufám, že bude úspěšné. Samozřejmě, že můžete počítat eh, s naší podporou a nezbývá mi, než spolu s vámi panu náměstkovi eh, zatleskat. Prosím, zůstaňte v sále, protože brzy zahájíme další bod. Ten Milí kolegové, vítejte na dnešním zasedání výboru SEDE. Posledním bodem našeho dopoledního programu je spolupráce EU a NATO v oblasti vojenské mobility. máme mezi sebou několik velmi významných řečníků. Dovolte mi, abych přivítal zástupce dvou důležitých evropských institucí. Je to jednak pan Arno Molenár, expert z Evropské služby pro vnější činnost, který bude hovořit o velmi důležitém tématu, Následně bych ráda představila zástupce komise. Je to pan Herald Reuters, ředitel eh, odboru B z generálního ředitelství MOVE z Evropské komise. Následně tu máme zástupce NATO, kteréž to také velmi srdečně vítám, Timo S. Koster, kterého velmi dobře znáte. protože již v našem výboru, podvýboru SEDE přítomen byl a hovořil tu jménem na to. Kromě toho mezi nás přišel vysoce postavený zástupce instituce, která se stala iniciátorem celé akce. Je to pan Hans van Santen, zástupce ředitele pro mezinárodní záležitosti z ministerstva obrany Nizozemska a konečně v neposlední řadě chci přivítat mezi námi zástupce Evropské obrané agentury EDA. Je to zástupce ředitele z Evropské obrané agentury Jean-Jury Marty, kteréž ho jsme také v našem podvýboru již přivítali vícekrát a setkali jsme se s ním i v rámci návštěv podvýboru SEDE v agentuře EDA. Eh, vzhledem k tomu, že tedy máme pouze omezený čas, tak bez velkého váhání předám slovo panu Arnutovi Molenárovi, aby tedy přednesl svůj příspěvek. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych uvedl téma vojenské mobility, proč je to tedy prioritní téma, jak probíhá ten proces a následně předám slovo dalším kolegům na pódiu. Zlepšení vojenské mobility to je evropský problém Evropská unie v tom může sehrát důležitou roli, protože právě v této oblasti Evropská unie může reagovat na skutečné potřeby členských států. Zapadá to do šířeji koncipované agendy EU, pokud jde o globální strategii, jde o to, abychom nás tedy lépe chránili v tom složitém bezpečnostním prostředí. Cílem je to, abychom tedy eh, využili vnější i vnitřní pohyb vojenského personálu a materiálu v rámci EU. V loňském roce to bylo prioritním tématem, protože e, členské státy e, najednou pocítili mimořádnou situaci, když zažili e, to, že potíže s přesunem jednotek přes hranice působí potíže v našem působení a způsobuje také náklady. Když jsme se tomu začali věnovat, tak jsme zjistili, že to je téma poměrně složité a to také dokazuje, že jsou tu přítomni různí panelisté. Za prvé je to oblast, kde musíme respektovat národní svrchovanost, pokud jde o posun na cizích jednotek přes národní území. Za druhé je to průřezová otázka, která se netýká pouze obrany, ale také cel, dopravy a tak dále. A to jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Kromě toho to má mnoho rozměrů. Musíme si uvědomit, že se to týká dopravy po moři, zemi i vzduchem a každý způsob dopravy zahrnuje jiné aktéry a je spjat s jinými problémy. Další důkaz komplexnosti toho tématu. EU by měla být nápomocná členským státům a je potřeba, abychom zároveň byli v těsném dialogu s našimi evropskými partnery, abychom si navzájem pomáhali, abychom spolupracovali také s NATEM. To jsem chtěl zdůraznit. Na to odvádí na tomto poli velký kus práce. EU má v ruce důležité nástroje e, a musím říci, že nejefektivnější řešení je možno nalézt pouze v rámci spolupráce. Zároveň ovšem musíme respektovat zásady, kterými se naše spolupráce musí řídit. Je potřeba eh, si uvědomit, že je potřeba tady zohledňovat i jiné bilaterální zájmy, například i ve vztahu k USA, to na úrovni EU i NATO. A nyní současná situace, ale v tomto ohledu samozřejmě přenechám slovo i kolegům, aby to představili EDA, eh, tedy již dlouhá léta pracovala na, celou, na celé řadě témat eh, vytvořila na žádost členských států ad hoc pracovní skupinu. 10. listopadu loňského roku vysoká představitelka a komise přijali společné sdělení o zlepšení mm, vojenské mobility v EU, které by mělo zasadit celou otázku do evropského rámce a ukázat cestu vpřed. V této oblasti byly identifikovány tři oblasti práce, infrastrukturní záležitosti, otázky, které by byly eh, spjaty s regulací a legislativou a hybridní hrozby. Na všech těchto záležitostech musíme dále pracovat na základě vojenských eh, téma. Dalším krokem eh, tedy bylo to, že komise a vysoká představitelka do, roku, do března roku 2018 představí akční plán, který bude tedy představen eh, na pracovní skupině EDA. V, lo, eh, v prosinci loňského roku se členské státy účastnící se PESKA bavili o potřebách tomto projektu, tak aby se formulovaly závaznější závazky nebo závažné závazky. Nizozemsko tedy je vůdčím členským státem, kolega o tom určitě řekne více. EU eh, e a NATO se v prosinci loňského roku rozhodly, že tady budou více spolupracovat ve vojenské mobilitě na základě prohlášení. Podle mě jde o to, abychom se nyní hlavně soustředili na práci ad hoc pracovní skupiny v rámci EDA, eh, která se bude opírat o akční plán představený komisí. Ta práce tedy bude velmi eh, soustředěná. Budeme se snažit eh, formulovat otázky, na které se budeme dále zaměřovat. Rola Eh, Evropské služby pro vnější činnost spočívá v tom, že tady bude na vysoké představitelce a bude se snažit o to, aby Evropská unie mohla zvládat tyto problémy za spolupráce se všemi zúčastněnými institucemi a také členskými státy a radou. Budeme se tedy snažit dohlížet na tyto orgány nebo na tyto aktivity jak v rámci EU, tak v rámci eh, PESKA eh, v souladu s našimi kompetencemi. Eh, a na závěr bych rád řekl nebo zdůraznil, že Evropská služba pro vnější činnost bude ráda spolupracovat s Evropským parlamentem, s vámi při dalším řešení mm, této otázky. Děkuji a těším se na vaše dotazy. Indeed, Mr. Molinar. Děkujeme, vážený pane Molinere. A nyní, jestli dovolíte, pan ředitel Reuters z DK Move. I když samozřejmě víme, že ta metoda zatím nespadá do komunitní oblasti a rádi bychom řekli, že samozřejmě nechceme v žádném případě podkopávat kompetence členských států v tomto ohledu. Pane ředitele, máte slovo, děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, dobré ráno. Bezpečnost našich občanů je samozřejmě prioritou a v září projevu o stavu Unie pan předseda Juncker zdůraznil důležitost vytvoření plnohodnotné obrané unie do roku 2025. EU musí bránit Unii a své občany vůči nepředvídatelným hrozbám. Je to samozřejmě rychlý pohyb vojenského materiálu v Evropě, který, kterému brání fyzické, regulační i právní překážky. Například i v těch oblastech, kde vidíme omezení v oblasti legislativy. 10. 11. 2017, jak už se to zmínil pan Molenár, komise a vysoká představitelka přijali společné prohlášení, které identifikovalo hlavní oblasti akce EU, posílení stávajících politik mm, s cílem zlepšit vojenskou mobilitu, duální využití transevropské také dopravní sítě například do toho spadá, dále investice s tím propojené regulační a procesní oblasti, například transport nebezpečného zboží a zároveň spolupráce v oblasti hybridních hrozeb. No a samozřejmě, že se zabývá i dalšími kroky. Pan Molinář se o tom je zmínil. Toto prohlaší na základě. Pokračující práce členských států, pan Santena se tomu bude za chviličku věnovat, prostřednictvím agentury EDA a SVČ, jakož i NATO. Vysoká představitelka a komise předloží akční plán ohledně vojenské mobility v březnu 2018. To bude samozřejmě eh, potom pro členské státy, aby to implementovali. Budou tam různé navrhované aktivity, aktéři, společná komplementarita, ambiciozní harmonogram, který by měl reagovat na otázku vojenské mobility v rámci EU. Pokud jde o dopravní infrastrukturu, toto je záležitost, která spadá do zodpovědnosti DGMu. Prvním krokem bude identifikovat požadavky požadavky, které by mohly posílit vojenskou mobilitu. Toto samozřejmě děláme na úrovni vojenských komunit nejprve. No, zároveň by to mělo být porovnáváno s parametry TNT a identifikovat mm, ještě bílá místa a zhodnotit to, jak síť TNT by mohla být, do jaké míry relevantní pro vojenské účely a zda bychom mohli spolupracovat na tomto poli. Na základě identifikace těchto požadavků uděláme takzvanou analýzu bílých míst, gap analysis a zároveň zjistíme potřebné investice pro vojenské účely, které by mohly mít dvojí použití. A to bych rád zdůraznil. Ve většině případů by to právě mohlo být užitečné i pro civilní účely. A samozřejmě kvantifikovat tyto náklady s tím spojené. Samozřejmě, eh, že toto duální využití infrastruktur by mělo napomáhat všem členským státům a zároveň na pomoci vojenské mobilitě. Po tomto akčním plánu, eh, paní předsedkyně, určitě se budeme pravidelně výdat, abych vás informoval o pokroku v této oblasti a spolupracoval s mnoha aktéry, z mnoho z nich je nových a my samozřejmě eh, chceme, aby i legislativa, která platí v současné době v rámci EU, napomáhala tomuto týmu a pomohla nám vytvořit tu skutečnou a eh, obranou unii, tak jak si to přeje pan předseda Juncker. Děkuji. Děkujeme, děkujeme, vážený pane řediteli. Hm, toto téma je takovým ožehavým tématem i v souvislosti s ruskou agresi na Ukrajině, anexi Krymu a zároveň rozvíjením východního křídla kapacit na to. To znamená, že jsou tam skutečné problémy především s rozmístěním NATO jednotek v Pobaltí. Jak víme, dochází k takovému zamýšlení se na touto problematikou v současné době v jihovýchodní části Eh, Rumunska dochází k dalšímu vývoji. Snažíme se zaměřit eh, naši pozornost na západní Balkán, na region Černého moře. Je to tudíž mnohem širší téma než pouze otázka samotné EU. Jde o další integrační kroky v rámci EU samozřejmě. A my jsme měli možnost to poznat přímo na místě, když jsme navštívili velení na to v různých jiných eh, oblastech, eh, jiných místech. Náš podvýbor SEDE organizoval několik misí na tato velitelství. Pane řediteli, Kostere, eh, je pro nás opravdu nesmírným potěšením, že jste mezi námi a rovnou vám dávám slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající, děkuji za pozvání. Není to poprvé, mm, kdy mezi vámi mohu pobít a vyměnit si názory s členy vašeho podvýboru. Paní předsedající se zmínila o měnícím se bezpečnostním prostředí. V současnosti to je takové východisko i pro změnu našeho vojenského postoje v rámci EU, výsledkem čeho by měla být i otázka propojená s vojenskou mobilitou EU. Rád bych zdůraznil, že nejde pouze o ruské aktivity na východě. My, když hovoříme o vojenské mobilitě v rámci NATO, tak samozřejmě hovoříme i o jiných dimenzích, například pohyb směrem na jih kde eh, rovněž vidíme obrovskou oblast nestability a nedostatku bezpečí. A zároveň je ta neschopnost nebo nedostatečné možnosti přenosu našich technik přes Atlantik, protože dva z našich spojenců jsou v podstatě takovými největšími poskytovateli eh, této techniky. Čili vojenská mobilita, tak jak my se na to díváme, je klíčovým prvkem pro eh, rychlé prosazování. Ve Varšavě v roce 2016, kdy proběhl poslední summit na to, se vedoucí představitelé rozhodli revidovat ehm, vojenský postoj na to. V podstatě vlastně to vyžaduje takovou moderní přítomnost ve východní a jižní Evropě, lepší zastoupení v Pobaltí, v Polsku, určité omezené ehm, možnosti a působení i v oblasti Černého moře a kombinujeme to s tou rychlou mobilitou a prosazování naší přítomnosti, která je zatím omezená nejenom pokud jde o bojové jednotky, ale například i obrané e, domácí síly jednotlivých e, zemí a snažíme se posilovat přítomnost těchto vojenských skupin, často i na bilaterální úrovni, například v rámci EDF Air, to je ta evropská iniciativa, eh, která, se, která je spojená s určitými ostrašujícími prostředky. Ovšem toto je, by, je důvěryhodné, nebo celá, celý tento projekt je eh, důvěryhodný v oblasti ostrašujících prostředků pouze pokud budeme schopni eh, naši techniku, těžkou techniku a jednotky přesouvat velice rychle na základě brzkých plánu a mm, víte, já samozřejmě EasyJet a Ryanair přenáší, pře, převáží tisíce lidí velice rychle v Evropě. To není ta největší problematika pro nás, jde spíše o tu těžkou techniku a její přenos. A důležité je, že tyto pohyby, které předpokládáme, by měly proběhnout především v mírovém období, čili pokud jde o opatření v rámci infrastruktury, ke které musíme mít přístup, legislativa, kterou uplatňujeme, musíme si uvědomit to, že v podstatě většina těchto aktivit proběhne v mírových podmínkách, v normálních běžných podmínkách. My nemůžeme nějak rušit legislativu, kterou samozřejmě můžeme eh, nějakým způsobem pozastavit Ehm, v rámci krizových období, nebo nemůžeme zabírat infrastrukturu v mírových podmínkách, to je jasné, čili rád bych zdůraznil, že všechno, co připravujeme, musí fungovat v mírových podmínkách. V rámci na to jsme identifikovali čtyři oblasti, na kterých musíme pracovat. Ostatní ehm, předřečníci již se o tom, o některých z nich zmínili. Jednak je to infrastruktura, dále je to legislativa a jednotlivé procesy přeshraničního charakteru. Dále je to posílení eh, dopravní kapacity a zároveň přizpůsobit velení eh, a řízení logistickým podmínkám o každé kategorii se změní. Pokud je o infrastrukturu, pan Reuter již se o tom zmínil. Důležité je, aby infrastruktura v celé Evropě, nejenom silniční, ale i vodní cesty a tak dále, vzdušný prostor, aby všechno bylo schopno reagovat na eh, přesun těžké vojenské techniky, aby jsme měli dostatečně široké tunely, dostatečně eh, stabilní mosty a tak dále. Nejde pouze o standardy, o naše opatření na straně na to jde i o design, o jednotlivou infrastrukturu, tak aby opravdu tyto vojenské toky eh, probíhaly bezproblémově. A dále situační povědomí, to je něco, na čem jsme začali pracovat. Samozřejmě, že to nefunguje eh, u, eh, od samotného počátku u mostu a tunelu, ale především u mapování infrastruktury. Na straně na to například nemáme dostatečné povědomí o tom, co se nachází na východ od Berlína. Proč? Protože to byla součást Varšavské smlouvy kdysi a od roku 1990 po zásadní změně politické situace my jsme neměli potřebu okamžitě mapovat infrastrukturu v této oblasti. Eh, víte, v průběhu studené války to probíhalo jinak, alespoň po dobu dvou desetiletí Rusko vyvíjelo nebo eh, se tvářilo jakožto strategický partner na to a ne náš konkurent, takže tak to aspoň vypadalo a právě proto bychom měli se snažit eh, porozumět této infrastruktuře východní Evropy a samozřejmě i přistoupit k upgradeu Kolega již se zmínil o sdíleném zájmu a sdíleném úsilí mezi EU a NATO. Máme zde standardní vojenské požadavky, které pokud by mohla EU vzít v potaz, jakože jednotlivé členské státy, naši spojenci, to by jistě pomohlo celé situaci, byl by to dobrý krok správným směrem. Víte, my skutečně eh, využíváme v rámci na to civilní infrastrukturu pouze v případě nouze. Pokud jde o legislativní postupy, legislativá postupy, procedury, máme zde stílený zájem i s agenturou EDA. Některé procesy již u nás fungují. Povedlo se nám získat eh, jednotlivé spojence, aby adaptovali například svou národní legislativu, pokud jde o přenos munice nebezpečného nákladu a tak dále. Ovšem nejde pouze o národní legislativy, ale i postupy, procedury, které se musí dostat eh, na, ty, na všechny úrovně formuláře, elektronické formuláře, které by měly fungovat rychle, komunikace, která by měla být bezproblémová. A my diskutujeme s agenturou EDA o nejlepších možných procesech, procedurách, co funguje, co nefunguje. Snad se nám povede dosáhnout v pokroku v brzké době. A dále je to ta kapacita v rámci transferu techniky, my nemáme dostatek eh, prostředků pro přenos eh, vojenských jednotek a materiálu dostatečně rychle právě na této, eh, v této oblasti. Máme určitě plánovací proces, musíme mm, analyzovat naše možnosti, schopnosti v této oblasti. Chceme zajistit, aby všechny členské státy tyto cíle v této oblasti implementovaly co nejrychleji dříve, abychom, aby tyto kapacity, pokud jde o eh, transfer materiálu, byly k dispozici co nejrychleji to je možné a samozřejmě i přístup k soukromému sektoru je velice zásadní, protože eh, mnoho těchto zakázek eh, realizují soukromé subjekty, to je běžné. V Afganistánu například jedna z největších operací byla podporována právě soukromými kontraktory. Tyto kontraktory, kontrakty ovšem musí fungovat, musí být implementovány, musíte mít možnost přístupu k lodím, k um, cvičením a tak dále. Je zde mnoho úsilí, které nás čeká, protože infrastruktura například uh, u železničních um, um, u no, materiálu železničního charakteru eh, je právě v rukách kontraktorů a když dojde k nějaké krizové situaci, tak samozřejmě musíme reagovat eh, rychle a musíme mít připravené procedury. No a dále je to velení. Logistika. Tam eh, jsme omezili naši vojenskou strukturu v podstatě nejvíce podstatě eh, v rámci toho, nebo v průběhu toho mírového období. A my se snažíme nějakým způsobem tu standardní vojenskou strukturu obnovit v rámci NATO. Například eh, i logistické velení na každé úrovni, především pokud jde o společné štáby, kde máme logistické jednotky, podpůrné jednotky, které mohou napomáhat, koordinovat, eh, umožnit určitou koordinaci toku těchto, těchto eh, prostředků po celé Evropě. V podstatě je to oblast takového toho, těch tylových operací, která je zásadní a která napomáhá logistickým aktivitám. Zde nás čeká ještě hodně práce, pokud je o eh, velení samotné, tu strukturu již máme k dispozici i na jednotlivých úrovních a doufáme, že eh, ministři obrany v únoru potvrdí tuto navrhovanou strukturu. detaily budeme mít někde eh, v období summitu, který nás čeká v červenci již k dispozici. A ještě jedna záležitost, o které se zmínil pan Molenár, a která je velice důležitá. Toto je úsilí na straně vlád. To bych rád zúraznil V NATO eh, jde ale hlavně o ministry minister obrany a, a vojenské schopnosti, ovšem pokud jde o překračování hranic, koordinaci, legislativu, veškeré tyto aktivity, to není v rukách Ehm, pouze ministru A to je důležité si uvědomit na NATO úrovni i národní úrovni, aby všechny ty eh, úrovně spolu komunikovaly a aby národní ministři dopravy chápali jasně to, jaké požadavky mají jejich kolegové v oblasti obrany. Tak dovolte, abych ukončil svůj příspěvek a těším se na otázky. Děkuji vám moc krát, pane řediteli, kolegové, dámy a pánové. Nizozemsko eh, nyní eh, razí velice novátorský koncept vojenské mobility a proto nyní eh, velice ráda dám slovo panu Hansi van Santenovi, náměstkovi ředitele pro mezinárodní záležitosti na Nizozemském ministerstvu obrany. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Vy jste řekla, že jsme novátorští. Já si myslím, že by bylo dobré uvést určitý kontext toho, proč jsme se pustili eh, do tohoto projektu. Začalo to loni v roce 2017, kdy předchozí ministr Hennes napsal dopis vysoké představitelce Mogherini a panu Domekovi, řediteli EDA, eh, ve kterém psal, že celá myšlenka eh, vojenské mobility, nebo tehdy se říkalo vojenského Schengenu, eh, by měla být vysokou politickou prioritou. Proč? Eh, to už bylo řečeno dříve, protože jsme zjistili během cvičení a během pohybu po Evropě, že je tu mnoho překážek, mnoho problémů týkajících se celé řady témat, jako cla, infrastruktura a tak dále. což vede k tomu, že někdy některé konvoje musí týdny čekat na hranice, protože jim není povoleno hranici překročit. Takže tím jsme se začali zabývat a bylo to přijato poměrně rychle a ambiciozně paní Mogherini, A my jsme uh, usilovali uh, o tři různé směry. Jedním z těch směrů je ad hoc pracovní skupina v EDA, o tom už tu byla řeč. Uh, včera byla dokončena zpráva o tom, jaké jsou problémy v různých oblastech a ta poslouží jako základ pro následující zprávu komise. Tak to je jeden směr který se zatím eh, odvíjí velice dobře. Eh, druhý směr je projekt PESCO, ten už tu také byl zmíněn. Eh, vojenská mobilita je jedním z projektů PESCO tím nejpopulárnějším, protože máme 24 účastnických členských států momentálně. A zahajující schůze bude 1. března a budeme se zabývat celou řadou otázků. Na agendě se ještě pracuje, ale ta myšlenka je taková, že bychom rádi pokračovali v tom politickém tlaku, v politické vůli, aby toto téma zůstalo vysoko na žebříčku priorit. To je, myslím si, zásadní bod. Nemělo by se to dělat tak nějak stranou zájmu automaticky. Měli bychom využít současného politického momentu a uvidíme, jak, dostanem, jak se dostaneme daleko. Dále budeme na této schůzi porovnávat osvědčené postupy. Některé země přišly s velice užitečnými nápady na vnitrostátní úrovni nebo na regionální úrovni. Například v severských zemích už se toto téma hodně diskutuje. O ostatní se mohou od těchto zemí učit. A za třetí, budeme se zabývat tím, co můžeme provést krátkodobě, jaké výsledky můžeme přinést eh, na Evropské radě v létě a na samitu NATO. Eh, zda jsou tu nějaké otázky, které už teď můžeme eh, probírat na těchto důležitých schůzích. Takže to, byla, to bylo PESCO. A třetí směr to je EU e a NATO. Tedy jak mohou EU a NATO spolupracovat v těchto otázkách? K tomu bych zmínil dvě věci. Za prvé, uspět můžeme jenom, když budeme spolupracovat. Měl by to být inkluzivní přístup. V ad hoc pracovní skupině jsou členské státy EU a samozřejmě také DG Move a DG Taxud, také Evropská služba pro vnější činnost, NATO, Spojené státy, Švýcarsko, zkrátka mnoho stran, což je recept na úspěch. Protože pak to není otázka, která je relevantní jenom pro jednu organizaci nebo jenom pro jednu zemi. Ne, je to relevantní pro nás všechny. A máme tady společný zájem na pokroku. A druhou věc bych chtěl dodat. Někdy tomu tématu říkám chobotnice, protože má tolik eh, různých eh, chapadel, tolik různých spojitostí s jinými tématy. Máme tu národní otázky a pak tu máme mezinárodní otázky. Národní otázky si žádají eh, přístup na celovládní úrovni, nejenom na úrovni ministerstva obrany, ale také ministerstva vnitra, infrastruktury a tak dále. A pak jsou to otázky, jako jsou cla nebo určité právní otázky, které spadají do značné míry do kompetence EU. Takže tam má EU téměř 100% kompetence. A pak jsou určité další otázky, které jsou někde mezi. Takže to je široká škála otázek, z nichž některé jsou striktně národní, některé jsou striktně evropské a některé jsou mezi. Takže otázka bude znít, jak se s tím vypořádat jak zatlačit na členské státy, aby na národní úrovni provedli to, co provést musí. A jak eh, můžeme zatlačit na Evropskou unii, aby za krátkou dobu provedla potřebné změny. Je to tedy velice zajímavé téma a doufáme, že už letos v létě ukážeme našim politickým pánům první výsledky Nečekejte, že tou dobou vyřešíme všechno, to určitě ne. Některé otázky eh, potrvají eh, celé roky, než se nám podaří situaci eh, vylepšit, ale naší ambicí je přinést praktické výsledky v krátkém horizontu. A zatím jsme velice spokojeni s tím, jak to probíhá. Je to nesmírně politická agenda a těšíme se na budoucnost. Děkuji vám. Děkuji moc krát, pane řediteli, a teď dám slovo eh, panu eh, řediteli Jean-Jury Martimus, z EDA. Děkuji, paní předsedkyně, přeji vám eh, hezké dopoledne. Děkuji za to, že jste pozvali EDA na tuto výměnu názorů. Vojenská mobilita je samozřejmě vysoko na žebříčku priorit, protože je vysoko na žebříčku priorit členských států. Já si myslím, že to prostředí, je, nebo respektive, že kontext už byl nastíněn, takže u něj se příliš dlouho nezastavím. Pouze řeknu, že nejde o nové téma pro EDA. Členské státy už v rámci EDA pracují na eh, kapacitu nasazování už několik let ale v posledních letech přišel velice silný politický tlak. A cílem je urychlit práci. Soustředíme se tedy na vojenskou mobilitu eh, na území Evropské unie. A jak už říkal můj předřečník z NATO, cílem je řešit nejenom v dobách krizí nebo válek, ale i v dobách míru, kdy je třeba pořádat cvičení e, nebo společné manévry, e, řešit vzniklé problémy. Na to vznikla e, pracovní skupina, bylo to v září loňského roku, v rámci EDA, která začala s mapováním stávajících iniciativ a s identifikací nedostatků a mezer a předkládala členským státům svá zjištění. Velice praktickou a hmatatelnou cestovní mapu, která by měla provázet další nutné kroky. Tato pracovní skupina, já bych tomu neříkal pracovní skupina EDA, ale je to pracovní skupina, jejíž činnost usnadňuje EDA, slučuje experty na vojenskou mobilitu z členských států, a také zástupce ESVČ a komise DG Move a DG Taxud a také EUMS a EUMC. To je tedy ta celá evropská rodina, abych tak řekl, a vidíte, že to jde nad rámec čistě vojenské komunity. Protože to, o co tu jde, také nespadá striktně pod rezort ministerstva obrany. A v te, tato skupina má jasný mandát daný členskými státy a obsahuje i e, aktéry mimo Evropskou unii. Je to NATO samozřejmě a potom MCCE a e, Evropské velení vzdušné dopravy, e, jehož zástupce si také dnes vyslechnete. Takže to jsou další eh, hráči mimo Evropskou unii a také se zapojují určité země mimo eh, Evropskou unii. To proto, abychom měli eh, co nejucelenější obraz a dospěli ke společnému hodnocení toho, co je potřeba udělat pro zlepšení situace. A teď po čtyřech měsících poměrně intenzivní spolupráce hodlá pracovní skupina předložit očekávanou cestovní mapu ve čtyřech konzolidovaných oblastech. Budou to konkrétní návrhy, jak postupovat, včetně navrhovaných hlavních subjektů, příslušných pro určité, určitá témata a také časový harmonogram. Takže tady je magické číslo čtyři. Máme tu pojednány čtyři prvky, které nutně nejsou strukturovány stejně, ale všechny řeší stejnou věc. A já tu opakuji některé věci, které už jsem říkal, zkrátka proto, že spolupracujeme a proto je běžné, že, doch, že docházíme ke stejným analýzám. Takže já jsem zmiňoval čtyři oblasti. Za prvé jsou to právní aspekty přeshraničního pohybu. Cílem aktivity je vnést trošku konzistentnosti mezi různé legislativní úrovně. Máme úroveň národní, evropskou a mezinárodní. a už eh, jsme identifikovali určitá konkrétní témata, která je třeba probrat. Dále jsou tu celní otázky. My máme unijní celní kodex, který vstoupil v platnost v květnu 2016 a my jsme měli příležitost standardizovat a zjednodušit celní postupy eh, v Evropské unii, v různých členských státech Evropské unie. A eh, tady samozřejmě hrála klíčovou roli komise. Třetí oblast se týká vojenských požadavků a infrastruktury. To je oblast, eh, kde EUMS e a EUMC hrají vůdčí roli úzkém vztahu s NATO. Toto téma bylo na tem zdůrazněno jako velice eh, relevantní. A v téhle oblasti je také silná dimenze dvojího využití. Kombinace vojenských požadavků eh, s civilní infrastrukturou v Evropě kterou, infrastruktury, kterou by eh, ozbrojené síly rády využívaly. No, tady je klíčová role DG Move. Čtvrtou oblastí je povolení k přeshraničnímu pohybu. Tak to jsme formulovali, ten čtvrtý tematický okruh. A to je oblast, kde můžeme stavět na existujících dohodách už máme e, technickou dohodu na diplomatické úrovni, která obsahuje 16 členských států, ale ta se do značné míry omezuje na dopravu. A cílem by bylo pomocí, dodatkový, pomocí dodatkových dohod rozšířit e, rozsah působnosti i na e, pokrytí jen letecké dopravy, ale také železniční, silniční, na vnitrozemské vodní toky a tak dále. Tedy ne pouze letectví. A všechna zjištění a navrhovaná cestovní mapa To vše bude předloženo členským státům, bude to doručeno vysoké představitelce a komisi, a to na počátku února, jakmile eh, řídící rada EDA dá zelenou eh, této zprávě. A to bude tedy náš příspěvek k Evropskému akčnímu plánu, o kterém tu už byla řeč a který by měl být předložen v březnu. Mapování různých problémů, které je momentálním těžištěm práce této pracovní skupiny, je naprosto nutné, protože je to příležitost k šíření povědomí, je to příležitost k posílení konzistentnosti a koordinace mezi tou velice početnou rodinou aktérů, ale je to samozřejmě pouze první krok. Příští rozhodující krok bude samozřejmě spočívat ve vyhodnocení těchto zjištění a ve zlepšení situace. Takže z pohledu EDA Jakmile eh, řídící výbor odsouhlasí, že chce navrhnout implementaci této cestovní mapy, mohou eh, být podniknuty další aktivity. Dalším příspěvkem je projekt PESCO, který vede Nizozemí protože vojenská mobilita je jedním z 20 závazků, eh, ke kterým se hlásí členské nebo účastnické státy ESCO, PESCO. Takže já bych zakončil tento úvod tím, že patrně eh, si uvědomujete, že jde o velice složité téma, eh, kde je mnoho zainteresovaných stran různého charakteru, které musí spolupracovat a potřebujeme koherentní a konzistentní přístup, chceme-li dospět k úspěšnému výsledku. Potřebujeme neustále politické vedení a neustálý politický dohled. A musíme jít nad rámec vojenské komunity eh, a je třeba směřovat ke stejnému cíli s podporou členských států, tak aby tyto byly spokojené s dosaženými výsledky. A tímto vám vracím slovo, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane řediteli. Měla jsem pravdu, když jsem říkala, že váš příspěvek sice poslední co do pořadí, ale nikoli co do významu. Milí kolegové, v tuto chvíli zahajujeme diskuzi a slovo má pan Gáler. Děkuji vám, Děkuji vám za všechny vaše příspěvky. Toto téma je velmi důležité a je to také téma, na které můžeme začít pracovat hned a to velmi prakticky. Ale zároveň nezačínáme od nuly. Rád bych zdůraznil jednu věc, a sice to, že je to plně v souladu s se zprávou z minulého měsíce ze, o e, společné bezpečnostní a obrané politice, kde se ve 33. článku vyzývají členské státy, aby vytvořili systém pro rychlý přesun vojenských sil, personálu, zařízení a výzbroje a také e, dalších kapacit na základě solidarity. Je potřeba, aby členské státy byly povinny poskytnout asistenci podle svých možností v souladu s článkem 51 eh, Charty OSN. My Kromě toho vyzýváme komisi, aby předložila parlamentu a členským státům do březnu, března roku 2018 rozsáhlý akční plán, který by odpovídal eh, činnostem v NATO. To znamená, že to mě vede k první eh, otázce. Je komise schopna dostat této lhůtě, tomuto přání parlamentu předložit eh, akční plán do března tohoto roku? To je tedy první otázka, kterou mám. Druhá otázka, která se toho týká. My jsme v této zprávě konstatovali, že DG Defense, generální ředitelství pro obranu, by mělo zaručit otevřené hranice pro přesun eh, výzbroje a jednotek. Otázek tedy zní, jestli DG Move eh, Slouž, DG Move tady slouží v tomto případě jako jakýsi inkubátor. DG Move má zároveň mnoho jiných úkolů, to znamená, že mě by se mě by zajímalo, jak to vypadá s plány, pokud jde o DG eh, Defense. Pokud eh, řekneme DG Move, tak tam je tedy ten pohyb směrem před, ale možná to nemusíme brát tak vážně. A to mě přivádí k následující otázce. Jde mi o konkrétní přesun materiálu. Byla řeč o tom, že na západě tedy máme úplné pokrytí všech mostů, i těch malých. E, jsou tam tedy na každém malém mostku štítky, tak aby každý řidič tanku nebo nákladního vozidla věděl, jestli může ten most přejet nebo ne. My EU máme v tomto ohledu legislativní kompetenci, takže se ptám, jestli by komise neměla v tomto ohledu se psat legislativu něco jako nařízení, protože skutečně potřebujeme jednotné značení, jednotné označení, tak aby to bylo e, do vhodného data prosazeno, provedeno a abychom tedy v EU měli harmonizované eh, jednotné značení, dopravní značení na každém mostě. To je naprosto konkrétní záležitost, která by napomohla přesunu jednotek. A další aspekt, o kterém tu byla řeč, vy jste zmínil přeshraniční pohyb jednotek, my tomu říkáme jednoduše vojenský Schengen a já si myslím, že i to by měla být záležitost, které se budeme věnovat. Já si pamatuji na staré manévry NATO, když tedy američané přijeli přes Atlantik v deseti tisících. Já si nemyslím, že všichni ti vojáci museli předkládat své pasy a dostat do nich razítko. Já si myslím, že ve starém uspořádání to to bylo poměrně jednoduché a proto bych se rád zeptal, jak je na tom EU eh, v tomto ohledu, jestli tedy platí vojenský Schengen pro vojenský personál, jestli se něco takového eh, prosazuje a poslední poznámka. Já se domnívám, že pokud tedy získáme tuto e, úplnou zprávu od komise, ať už to bude v březnu nebo později, tak bychom e, měli v rámci podvýboru SEDE na to reagovat protože já jsem si vědom, že je tu ještě jeden výbor, který by se toho mohl chopit, který by potom měl, mohl skočit, pokud nic neuděláme. Já si myslím, že my bychom měli být tím výborem, který eh, to bude mít v gesci. Děkuji. Nyní paní Ayala Sender. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A Děkuji vám také za to, že mám možnost, nebo že máme možnost diskutovat o základním dokumentu, který je nepochybně důležitý. Je toto zmiňované sdělení. Byla řeč o tom, že je možné, že od AFETu dostaneme nějakou první odpověď, prvotní reakci a my tedy předložíme otázku k ústnímu zodpovězení s usnesením, která se bude týkat tohoto akčního plánu. Vždycky je totiž dobré, když přivítáme ty texty, které očekáváme již dlouhou dobu a které se stanou výchozím bodem pro rozsáhlou diskuzi. Já bych se nejprve chtěla obrátit na pana Molenára. Brexit, to je otázka, která nás všechny velmi zaměstnává a já bych ráda věděla, jak si Evropská služba pro vnější činnost eh, ty věci dále představuje. Určitě, že to souvisí s historickou přítomností Spojeného království, když hovoříme o infrastrukturách. Já teď nechci hovořit o infrastruktuře, kterou má moje země, tedy Španělsko se Spojeným královstvím společně, když je to důležité téma, ale pokud už hovoříme o tomto tématu, tak eh, vám musím poblahopřát k tomuto důležitému dokumentu a to mě přivádí k otázce, kterou položil pan Gáler. Já si myslím, že musíme spolupracovat i v mírových časech. Mobilita a logistika jsou v tomto ohledu naprosto stěžejní. A musíme se pustit do práce a to hned. Musíme ty věci začít připravovat. Zároveň musíme mít na paměti, jaké výhody nám to přinese. To, že tedy posílíme kapacity a infrastrukturu. Dovolte mi, aby, abych ale položila i jeden dotaz. Ta otázka se týká financování. Jak si představujete financování? Jak by měly vypadat ty modality? Protože se hovoří o Evropské investiční bance, o půjčkách pro, které, pro takové mimořádné události, protože to souvisí i s přidanou hodnotou EU. Druhá otázka. Ta se týká infrastruktury. Legislativní část věci je důležitá. Kybernetická bezpečnost je také důležitá, ale myslím si, že na svůj význam má i ta operativní stránka věci. Potřebujeme letadla, eh, lodě, vlaky. A v určitém okamžiku se budeme muset zamyslet nad tím, jak to celé zrealizovat. Pro mě byla novinka, že tady v podstatě není žádný konkrétní plán a proto se ptám, jak si tu spolupráci konkrétně představujete. budoucí vojenské operace by měly vypadat jak? Vy jste hovořili o možnosti Eh, využít pozitivních momentů v té spolupráci. Pan Hans van Santen konstatoval, že bychom se mohli učit od severských států a proto bych se vás rád zeptala, co si, tím, co si pod tím představujete. Pan Koster hovořil o jižní e, části Evropy, nejen o té východní. Já si myslím, že pokud jde o spolupráci e, s okolními státy, jsme my v té první línii. Děkuji. Děkuji, paní Ayala Sender. Ráda bych poděko- po- položila svůj dotaz, co by běžná řádná členka výboru. Čas od času tady používáme pojem vojenský Schengen. Během minulého zasedání parlamentního schromáždění NATO jsme si k tomu vyslechli, eh, vyslechli komentáře pana Stoltenberka, generálního tajemníka NATO, který nás požádal, abychom takový pojem nepoužívali. A já si myslím, že měl v podstatě pravdu. My uvažujeme o jednodušších způsobech, jak zlepšit mobilitu v rámci EU, jak zjednodušit přesun jednotek v EU, tak abychom se mohli bránit, nejen chránit. A to se netýká pouze SBOP, týká se to čistě obrany. A to je mnohem víc kompetence na to, jak dnes před pár hodinami potvrdil předseda e- vojenského výboru EU. On konstatoval, že aktivita EU se soustředí spíše na ochranu, zatímco obrana spadá do kompetence NATO a že bychom se měli vyhnout duplikacím. Hovoříme a slyšíme o těch vyhlídkách. Pan předseda Juncker často hovoří o obrané unii. A to mě přivádí k následující otázce. Pan ředitel Koster, pan ředitel Reuters a také pan ředitel Marty. Jak vyřešit tuto otázku? Ptám se vás, jak tedy vyřešit tuto otázku a jak umožnit nějaký koncept, díky němuž by bylo možné, aby vnější jednotky, to znamená ne jednotky členských států EU, ale eventuálně, dejme tomu, jednotky ze Spojeného království nebo z jiných členských států na to, ať už to budou Spojené státy, Kanada a tak dále. To jsou státy, které už se podílejí na eh, činnosti v Evropě, v pobaltských zemích, v Polsku, v Rumunsku a tak dále. Já samozřejmě chápu i jižní dimenzi a prezenci NATO v této oblasti. Chápu, že je potřeba zlepšovat mobilitu každém případě by mě zajímalo, jaký na to máte názor. A to především s ohledem na otázku dvojího užití. Protože některé oblasti jsou v kompetenci EU, některé v kompetenci členských států EU. To znamená, že nyní budou naši kolegové odpovídat ve stejném pořadí jako na začátku. Pan Gáler má ještě doplňující dotaz. Velmi stručně, já si myslím, že jsme zcela záměrně pozvali obě organizace, protože jsme chtěli vyzdvihnout komplementaritu její činnost, jejich činnosti. Nejde o to, že by jedna měla výlučnou kompetenci a proto, protože na to má legislativní pravo, nemá legislativní pravomoc a my jako EU můžeme otevřít vnitřní hranice a jasně konstatovat, za jakým účelem, to znamená pro zboží osoby do budoucna pro eh, jednotky, tak jsem eh, řekl, že tedy tady nehovoříme pouze o nás eh, nebo pro nás, mm, ale také pro veřejnost. A eh, my z politického hlediska chceme dosáhnout toho, aby naše jednotky z jakéhokoliv důvodu, ať už pro manévry nebo kvůli obraně, se mohly volně pohybovat proto jsem ten pojem mm, použil. Já vím, že se to neobjeví v žádném právním textu, ale pro všeobecné použití je to eh, důležité. Lidé chápou, co je Schengen a myslím si, že by bylo dobré, kdyby to, ten pojem se rozšířil i na vojenskou sféru. Ano, takže nyní začnou naši eh, hosté odpovídat. Nejprve pan ředitel Molenár. Děkuji, děkuji za ty dotazy. Pokud jde o ten vojenský Schengen, tak já to chápu tak, že to je taková zkratka, jak popsat ten problém. Jde o to, že nám, pokud jde o výzbroj, jde o volný a e, rychlý pohyb. To znamená, že budou postupy, kontroly při vstupu na jiné území, při překročení hranic. Není to tak, že už by nebyly žádné kontroly a každý by mohl jezdit, jak chce. Jde spíše o to, aby to bylo jednodušší, rychlejší, abychom získali příslušná povolení a tak dále. To znamená, že jako určitá zkratka je to možné použít, pokud je zřejmé, co tím míníme. My jsme tedy v minulosti řekli, že opustíme tento koncept, protože v určitém smyslu by to mohlo být matoucí. Pokud jde o akční plán, tak to je samozřejmě společný akční plán Komise Vysoké představitelky za těsné spolupráci s DG Move. A myslím si, že to dobře stíháme. Práce EDA, agentury EDA nám velmi napomohla při analýzách důležité bylo také to, co nám k tomu řekli experti ze členských států a myslím si, že tedy to určitě v průběhu března bude přijato kolegiem komisařů a e, vysokou představitelkou. Pokud jde o DG Defense, tak tomu v podstatě nebudu nic říkat, to nechám na kolezích. Pokud jde o Brexit, tak to byla správná otázka, Upřímně řečeno, diskuze o Brexitu jako taková se odehrává v jiném formátu. My se tím nezabýváme, ale v obecném smyslu je tu ten základní kontext a sice to, že musíme zaručit, abychom tedy z praktického hlediska dostatečně postupovali dál a k tomu potřebujeme spolupráci s partnery. EU musí spolupracovat s NATEM a s dalšími partnery, tak abychom dosáhli co možná nejlepších výsledků. A určitě zároveň musíme dodržovat i řádné postupy. Nyní krátký komentář k Atalantě. To je, zkrát, to je pokračující námořní vojenská mise EU. Bylo to tedy z části staženo z této diskuze, protože to tedy není pohyb v rámci EU, ale cílem této námořní operace je to, abychom podporovali volný pohyb, e, volnou dopravu a logistiku e, na moři. To znamená, že je to velmi zajímavá zajímavý rozměr toho volného pohybu, byť to tedy není přímo součástí toho konceptu, na kterém pracujeme, který se týká vnitroevropského pohybu. Eh, je tam minimální přítomnost, ale stále to pokračuje a stále se uvažuje o tom, jak tedy chránit eh, nebo jak zaručit ten eh, přesun materiálu loňmi a tak dále. Pokud jde o téma EU na to, tak já se nebudu pouštět do této diskuze. Bylo řečeno, že je to velmi komplementární, že obě organizace tedy pracují na různých tématech na straně EU. Máme nástroje, které můžeme využít a já chci zdůraznit, že je to ku pomoci členským státům. E, členské státy 20 nebo 22 z nich jsou tedy členy oběma, obě, obou organizací, to znamená, že my se jim snažíme být nápomocní, ale zároveň tedy respektovat všechny potřebné zásady. Děkuji. Reuters. Děkujeme, pan Reuters. Pane řediteli, máte slovo, děkuji. Já si myslím, že pan Moledár uh, už hovořil o tom společném prohlášení. Dobře znám, by to všechno mělo být připraveno, mělo být hotové. Samozřejmě čekají nás ještě další události na jaře, v létě. Nevím, zda to bude právě naše DG pro obranu. Uvidíme a potřebujeme spolupracovat se všemi partnery v tomto ohledu a dosáhnout výsledku jednak v rámci akčního plánu a potom v průběhu zbytku roku. Anne Gálere. Vy jste rovněž hovořil i o všech těch technických požadavcích, pokud jde o mosty. My jsme samozřejmě i z EDA, EUMC Ehm, spolupracovali, snažíme se identifikovat tyto požadavky vojenského charakteru, zda jsou kompatibilní s civilními požadavky a zda bychom je mohli zahrnout do nařízení pro TNT, pokud je o civilní oblast. My máme určitě standardy pro silnice, dálnice, pro letiště a tak dále. Na základě prvních analýz vidíme, že je zde mnoho požadavků, které by byly užitečné právě pro to dvojí použití i v civilní oblasti. Budeme se snažit je integrovat do nařízení pro TNT. My se snažíme optimalizovat duální využití těchto prostředků. Paní Ayala Sanders, všechny ty analýzy, ty probíhají v současné době, protože zde máme velice důležité nařízení a v oblasti TNT a zároveň eh, různé evropské facility. A samozřejmě, že budeme schopni na základě této analýzy mm, přijít s optimálním financováním, například 24 miliard, které připravujeme pro TNT. Ano, máte pravdu, neměli bychom čekat, měli bychom v tomto okamžiku velice briskně provádět tyto aktivity v oblasti duálního použití. Samozřejmě, že potřebujeme i nějaký možná nebo zdá budeme potřebovat nějaký konkrétní fond, uvidíme, ale ta facilita, Connecting Europe Facility, tento nástroj pro propojení Evropy, to si myslím, že je model, který oceňují všechny strany, členské státy, parlamenty, komise. A právě tento nástroj bychom mohli eh, do budoucna využívat, jakmile to budeme mít všechno identifikováno. To znamená, musíme postupovat správným způsobem. Identifikovat potřeby a poté je implementovat. Pan Koster bude hovořit o těch železničních ehm, článcích, technice a tak dále. To se mm, v podstatě částečně eh, týká i ten T a Dále samozřejmě jsem připraven odpovědět i na další vaše otázky. Pane řediteli Kostere, ano, děkuji. Děkuji. Dvě věci, o kterých eh, to, to mapovací um, cvičení, to propojení s Atalantou, to nevím, zda úplně jsem pochopil, ale rád bych řekl, že obě dvě organizace eh, NATO EU, jakož i velení pro EU samozřejmě má eh, nebo pracuje na těch detailech ohledně potřebné infrastruktury. Zatím to ještě nebylo dokončeno, takže asi by bylo dobré, aby obě dvě strany spolu hovořily a eh, zjistili jsme, kolik toho víme o infrastruktuře partnera, aniž bychom začínali někde na zelené louce. Čili pokud chcete skutečně pochopit, jaký je stav infrastruktury, Měli byste si promluvit se všemi, kteří mají rovněž k dispozici databáze a mohli byste si porovnat um, informace a pokročit v této oblasti rychleji. Pokud jde o vojenský Schengen, už jsme o tom dlouze hovořili, bylo to takové matoucí. Z politického hlediska by bylo lepší najít nějaký neutrální termín a ne požadovat, aby jedna organizace převzala termín druhé organizace. To je realita politiky. Vojenská mobilita svému účelu vyhovuje, tak to si myslím, že je dobrá. Pokud je o to nařízení, ještě k tomu, o čem se zmínila paní předsedající, my v rámci na to nemáme tolik legislativy, ale různé postupy, procedury, které by ostatní uživatelé mohli využít, například ISEF operace, která probíhá déle než 10 let, využívá formuláře F, ft 4 které využívají nejenom spojenci, ale i partnerské eh, země v rámci této operace, pokud jde eh, o eh, například clearing vojenského materiálu v Evropě, čili to právě mohou využít eh, tento model. Možná byste se mohli podívat na to, do jaké míry by vám to usnadnilo život a nevymýšlet něco na své straně nového. Nejde pouze o přeshraniční legislativu. Je zde i mnoho jiných eh, pravidel na straně jednotlivých eh, zemí, které brání rychlé vojenské mobilitě. Německo. Například eh, přes víkend nemůže dojít k přesunu těžké techniky. Pouze v průběhu pracovního týdne a to dokonce pouze ve večer, někde od 12 do 6 ráno, myslím. Čili my samozřejmě hovoříme o přesunu techniky v mírovém období a my nemůžeme tu legislativu u vás pozastavit jenom proto, že dojde k vojenskému cvičení. Německo, které je uprostřed evropského kontinentu, by se nad tím mělo zamyslet, protože některé kompetence uvázaní nejsou federální kompetence, ale jsou za ně zodpovědné jednotlivé eh, země. Čili nejde pouze, nejde pouze eh, o otázky přeshraničního charakteru. Děkuji, říká paní předsedající. A nyní pan ředitel Santen. Děkuji, děkuji za slovo. K tomu poslednímu bodu možná některé příklady z Holandska. Ta uh, ústřední kompetence ministerstv, ale zároveň například eh, starosta Rotterdamu má své určité kompetence v tomto ohledu. Dále je to společnost, která je zodpovědná za přístav, čili nejde pouze o ústřední vládu, ale i o samozprávy které mají kompetence v tomto ohledu. Čím více tím začne zabývat, tím složitější. To je nejenom v Německu, ve všech našich uh, státech. Dále ta otázka nordických zemí. Já jsem měl možnost zúčastnit na některých ad hoc pracovních skupinách, viděli jsme tam jasné příklady některých zemí, některé organizují věci lépe než my, to je fakt, jiné například spolupracují v rámci regionálního uspořádání nordické země. To znamená, že jistě můžeme se vzájemně jeden od druhého poučit a doufám, že se nám to povede i v rámci naší spolupráce u PESCO využít ty nejinteligentnější příklady, osvědčenou praxi, podívat se, jak je můžeme aplikovat i v jiných zemích. Vy jste se ptali na tu politickou vůli, zda je dostatek politické vůle? Ano, já bych řekl, že na všech stranách vidíme, že tomu tak je. Vidíme zde takový ten flexibilní, pružný přístup ze všech zúčastněných stran. My chceme tuto hybnou sílu využít eh, i na setkání, které nás čeká o pesku a podívat se, jak eh, navýšit, eh, rozšířit tuto politickou vůli víte, ale nejde pouze o strany, které se podílejí na eh, aktivitě PESCO, ale i váš parlament. Váš výbor by možná mohl na pomoci v rámci politické vůle, která je potřebná k vyřešení na problému. Děkujeme a nyní pan ředitel Marty. Děkuji za slovo, paní předsedající, a rád bych poděkoval i za otázky. Pokud jde já nebudu hovořit o Schengenu a jménech. Jde spíše o úroveň ambicí, který no, si chceme stanovit. A pokud jsem to správně pochopil ze strany členských států, tak hlavním cílem není bránit jim, jaké jsou vojenské nebo vojenský materiál, který vstupuje na jejich území. Nejde o to, že by neměli nad tím mít kontrolu, ale pokud dojde k nějakému politickému rozhodnutí, aby eh, jednali rychle, aby tam nedošlo k nějakým překážkám, problémům v implementaci tohoto politického rozhodnutí. To znamená, aby skutečně bez problémově to poté bylo implementováno. To je ta úroveň ambicí, kterou bychom chtěli dosáhnout. A pokud je o infrastrukturu, to je cílem té třetí oblasti, o které jsem se zmínil. Jasné požadavky, jak již bylo řečeno ze strany eh, vojenské, vzít v potaz veškeré invest, eh, požadavky investorů, podívat se na různé možnosti, které by mohly být nápomocné a ne prostě protože máme nedostatek informací, tak to analyzujeme až někde ex post eh, nebo některé projekty nemůžeme dokončit. To je propojeno s tou vaší otázkou ohledně investic. Je to záležitost nesmírně komplikovaná a právě proto potřebujeme organizovat nejenom ty požadavky, ale i investice a nalézt nějakou možnost kombinace různých investičních zdrojů ze strany členských států, EU samozřejmě a využít eh, těch vhodných právních základů, které tomu napomáhají, čili kombinovat investice z různých zdrojů. Toto je věc, která se v oblasti obrané eh, čím dál tím více aktivuje. A ještě ta otázka ohledně Atalanty, možná to není úplně přímo propojeno s vojenskou mobilitou EU, ale do určité míry je to propojená věc. Víte, když jste se o tom zmínili, tak jedna z priorit eh, rozvoje kapacit a schopností je zajištění eh, komunikačních linek nejenom v rámci EU, ale například eh, i informace, které se týkají hlídek na moři nebo například eh, válka vedená v oblasti zaminování území a tak dále. Čili to jsou věci, kterým se věnujeme v rámci vojenské mobility. Některé aktivity členských států, které jsou trošku odlišného charakteru, tak by mohly tomu eh, pomoci. Například ta možnost eh, leteckých mostů, dostatek letadel, to všechno je součástí tohoto investičního projektu. Neevropští hráči, to si myslím, je v souladu eh, s tím inkluzivním přístupem naší pracovní skupiny, to znamená Švýcarsko, Spojené státy, neevropští partneři samozřejmě se na tom podílejí a chceme dosáhnout výsledku, na kterém budou těžit eh, všichni zainteresovaní hráči. To je naším cílem. In, inkluzivní přístup, optimalizace benefitu. Děkujeme, vážený pane řediteli. Milí kolegové, kolegyně, já navrhuji, abychom skutečně ve 12.30 ukončili naši dnešní schůzi, eh, kromě jiných důvodů i s ohledem na naše tlumočníky. Proto dovolte, abych poděkovala všem našim panelistům za jejich prezentace. I vaším jménem byly to vlastně takové první delší prezentace, různé pohledy ohledně vojenské mobility, které jsme si měli možnost vyslechnout. Jistě to není poslední setkání, budeme pokračovat v těchto schůzkách a bychom vzali, vzali v potaz různé aspekty této problematiky odděleně či společně. Samozřejmě i rozprava o nějaké cestovní mapě, která je v tomto ohledu potřebná. Promyslíme to a na závěr ještě dovolte potlesk pro naše panelisty. Ráda bych vám ještě připomněla, že se uvidíme ve 14.30, ano? Právě, nevím, paní předsedající, zda možná náš podvýbor se kde by mohl požádat o ústní otázku s usnesením nebo nějaké stanovisko v tomto ohledu, abychom se připravili na ten akční plán, abychom já nevím, zda by bylo možné se na tom dohodnout, ale jistě by to bylo dobré, abychom připravili i naše kolegy na tyto diskuze, ostatní kolegy na tyto diskuze. Děkujeme, vážená paní kolegyně. Poznamenáme si to, náš sekretariát se tomu bude věnovat, koordinátoři promyslí možnosti, jak to provést. Děkuji. Takže ještě jednou vás prosím, říká paní předsedající, ve 14.30 začínáme další část, velice důležitou část, která je rovněž propojena s touto otázkou. Děkuji.